Vážení kolegové, prosím, abyste se posadili, protože bezodkladně zahájíme naše plenární zasedání, které je 132. které uspořádal výbor Reginoš k tomuto dni. Nejdříve se vás zeptám, zda souhlasíte s pořadem jednání našeho zasedání s tím, že jsme navrhli že stanovisko pana Jadla bude přesunuto z prvního na druhý den a stanovisko pana Jansena bude trošičku dříve řešeno ve čtvrtek dopoledne. Nevidím zde žádné námitky. Jsou námitky k zápisu z našeho posledního zasedání? Není tomu tak, takže zápis je tímto přijat. Srdečně zde vítám delegaci starostů, kteří se účastnili Digital Cities Challenge, což je iniciativa coachingu, kterou uspořádala Evropská komise, aby pomohla 41 městům vypracovat a implementovat digitální politiku ku prospěchu občanů. Vítejte, je skvělý nápad, že jste přišli mezi nás v době, kdy budeme mít debatu s paní komisařkou Korinou Krecu, kterou tímto srdečně vítám. Vážená paní Krecu, vítejte mezi námi znovu. A teď na začátku velké debaty, kterou povedeme o celé řadě stanovisek, která předkládáme k různým právním textům pro příští programové období Evropské unie. Dnes budeme schvalovat všechna svá stanoviska k politice soudržnosti a také stanovisko k zemědělské politice, která má také část věnovanou rozvoji venkova. I přes nabitý harmonogram budeme mít eh, k dispozici institucionální stanovisko včas, abychom ovlivnili parlament a radu, pokud jde o politiku soudržnosti. Takže je to akorát včas. Kromě politiky soudržnosti se všechna ostatní stanoviska týkají víceletého finančního rámce a ta budou tedy přijata na konci našeho dvoudenního zasedání. Ostatní stanoviska byla odhlasována už v říjnu, pak zde máme ještě stanovisko o Erasmu, to bude odloženo na únor. Jsem velmi rád, že práce se blíží ke konci, a také mě velmi těší skvělá spolupráce mezi různými zpravodaj, kteří museli vypracovat eh, nějakých 20 eh, stanovisek. Velmi často jsem připomínal, že naše skutečná práce začíná teprve přijetím těchto stanovisek tím totiž rozhodně nekončí. Teď jde o to dosáhnout toho, aby naše stanovisko bylo co nejdříve reflektováno v nařízeních. Konstatoval jsem, že celá řada pozměňovacích návrhů Evropského parlamentu přejímá naše stanovisko. To znamená, že zpravodajové byli velmi proaktivní. Já vám k tomu blahopřeji. Pouze tak budeme moci posílit důvěryhodnost našeho výboru a zvýšit vliv regionů a měst na rozhodovací proces v Evropě. Členské státy však pořád ještě musí vykonat spoustu práce. Pokud jde o více stranou zprávu a řízení a koncept partnerství, tak zde existují tendence ustoupit zpět. Pokud jde o vztah mezi politikou soudržnosti a evropským semestrem, tak pořád ještě převládají zjednodušující řešení, která poškozují naše regiony. Někteří volají po centralizaci. My rozhodně chceme zjednodušit politiku soudržnosti, ale ne za cenu její recentralizace. Pokud jde o územní soudržnost, tak členské státy jsou pořád ještě zdrženlivé. Pokud o přeshraniční mechanismus spolupráce, tak Evropská komise naráží na velkou opozici v radě. Jakmile budou tato stanoviska přijata, doufám, že každý z vás těchto stanovisek využije k tomu, aby v tisku ve své zemi a také na ministerstvech jasně ukázal, jak se naše města a regiony vyslovují pro ambiciozní politiku soudržnosti na celoevropské úrovni. Tato práce je důležitá, možná ta nejdůležitější, kterou odvádíme a kterou budeme odvádět v příštích měsících. Také zde máme největší prostor, jak se zlepšit. Spoléhám na každého z vás, na každou skupinu, na každou národní delegaci. Doufám, že skutečně budeme moci šířit svá stanoviska své názory. Ale ještě než tato stanoviska přijmeme, tak máme to potěšení znovu diskutovat s našimi zpravodaji a s komisařkou pověřenou regionální politikou. Paní Krecu, drahá Korino, nyní máte slovo, abyste přednesla úvod k debatě s našimi členy. Thank you very much, Karl. Děkuji moc krát, Karle Heinci, vážení poslanci, Dámy a pánové, dobré odpoledne. Jsem velmi ráda, že tu jsem dnes s vámi. Významným dílem přispíváte do debaty o budoucnosti Evropy a o budoucnosti politiky soudržnosti, o budoucnosti našich regionů v Evropské unii. Chtěla bych vám zejména poblahopřát k vaší rychlosti, protože už jste schválili velice rychle příslušná stanoviska. Při našich snách je potřeba hledat lidi, kteří jdou příkladem. A právě vaše návrhy legislativy jsou základem pro radu a pro parlament a pro nás všechny. Děkuji ještě jednou moc krát za podporu. A zejména bych chtěla eh, složit pod poklonu eh, Alianci pro soudržnost. Děkuji vám všem. Mar- děkuji Markovi a Karlu Heinzovi za, tyto, za toto společné úsilí. protože v nejtěžších chvílích přípravy víceletého finančního rámce eh, jste dali zaznít hlasu evropských regionů a měst hlasu důvěry v evropskou politiku soudržnosti a hlasu podpory v, naše, v naši základní víru, že v Evropě nezůstane žádný region pozadu. Dnes tedy váš hlas zaznívá znovu, vaše dnešní stanoviska jsou pro nás podporou ve třech klíčových oblastech, jak říkal Karl Heinz. Je to jednak princip partnerství, který je velice důležitý, protože úspěch regionální politiky se opírá o regionální partnery, o regionální a místní orgány, občanskou společnost a sociální partnery kteří realizují politiku přímo v terénu. Vy znáte ty obtíže, vy víte, co je potřeba a co je zapotřebí zjednodušit. Vy, kteří přispíváte svými znalostmi místní problematiky, a kteří naplňujete politiku soudržnosti svou energií a svou vášní a odhodláním, abyste zlepšili životy lidí ve vašich regionech. Děkuji tedy ještě jednou moc krát za efektivní regionální politiku, která je možná pouze se silnými regionálními partnery. Za druhé vám děkuji za podporu pro partnerskou dohodu se všemi členskými státy. Potřebujeme to, tento strategický přehled. Potřebujeme koordinaci mezi fondy a programy. Potřebujeme diskuzi se všemi klíčovými partnery, regionálními i místními, i sociálními aktéry. Proto dohody o partnerství pro všechny členské státy jsou nutností. Bez ohledu na počet programů, bez ohledu na velikost finančních alokací, není tu žádný prostor pro dvojí metr, podle našeho názoru. Má pozice byla eh, zcela objasněna na Radě pro všeobecné záležitosti minulý týden, kde, jak víte, se chystá návrh, který bude představovat výjimku z povinného charakteru eh, dohody o partnerství. A já musím říci, že komise pevně trvá na své pozici, že bez ohledu na to, jak velká je finanční obálka pro určitý členský stát, potřebujeme strategii pro všechny členské státy ne pro členské státy první kategorie a druhé kategorie. Dále jsme si, důležití, jsme si vědomi důležitosti místního rozvoje, který je poháněn místními potřebami a který je realizován v partnerství s místními. To je rozvoj s lidmi a pro lidmi, pro lidi. To není pouze deklarace, nejsou to pouhá slova, je to jasný politický závazek, politickému cíli 5 Evropa blíže občanům. Tento závazek je nyní měněn v realitu. Poskytli jsme celou řadu nástrojů územního rozvoje, jako je Evropská městská iniciativa, která združuje eh, veškeré městské projekty a která stanovuje společný soubor pravidel pro rozvoj v rámci politiku soudržnosti a eh, Zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Eh, cílem všech těchto nástrojů je posílit pozici regionů, posílit města a posílit místní obyvatele. Musíme občanům ukázat, co pro ně Evropa dělá. Teď přejdu k dalšímu tématu, kde je ještě třeba určitých objasnění. A to je povinný charakter dohody o partnerství. To si žádá nějaké řešení. Je to otázka programování 5 plus 2. Já vím, že máte určité výhrady a obavy. Já si tyto obavy za okamžik vyslechnu, až vám budu naslouchat. Ale nyní bych chtěla vysvětlit naši představu vysvětlit, proč chceme tento manévrovací prostor, tento prostor pro flexibilitu. Já vím, že podporujete ten princip, že podporujete flexibilnější politiku, která by zohledňovala e, měnící se okolnosti. Vím, že je to možné, aniž bychom tím bránili dlouhodobým projektům. Vím to, protože v minulosti to takto fungovalo. Projekty pokračovaly i po hodnocení jejich výkonnosti, e, programy překlenovaly dvě e, programovací období a fungovalo to. Takže my jsme pouze navrhli přeskum v polovině období po pěti letech, protože za poslední čtyři roky, co jsem v komisi, e, jsem zjistila to, že nevidíme sedm let dopředu, nevíme, co nám život přichystá za takovou dobu. Velice ráda si vyslechnu vaše názory, ale závěrem bych vám chtěla ještě jednou, jednou poděkovat za podporu v tolika oblastech, v těch uplynulých náročných letech, kdy jsme připravovali příští víceletý finanční rámec. Vítám vaši podporu pro princip partnerství a dohody o partnerství a jak jsem už říkala, velice ráda vyslechnu vaše názory. Děkuji, paní komisařko. A bez dalších odkladů zahajuji rozpravu. Musím připomenout, že teď více než v minulosti opravdu musíme přísně dohlížet eh, na dodržování řečnické doby, protože jinak to nezvládneme ani teď, ani později, ani zítra. Takže Máme 15 řečníků na našem seznamu a musíme tuto rozpravu ukončit kolem 16, 15, takže prosím, buďte co nejstručnější, ale přesto řekněte to, co nám chcete říci. A nejdříve Michal Schneider. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, srdečně vítejte na výboru regionu. Dnes nastala důležitá etapa na cestě, kterou už se delší dobu společně ubíráme. Od roku 2016 jsme na ní a, a zabýváme se v myšlenkách rokem 2021. Eh, v květnu 2017 jsme eh, tady v tomto sále přijali stanovisko k budoucnosti eh, politiky soudržnosti a tím vytvořili Alianci pro soudržnost, což byla spontánní iniciativa, která se ukázala jako úspěšná. Vždycky jsme byli v úzkém kontaktu s vámi a s odborníky vašeho generálního ředitelství. A skutečnost, že vaše návrhy, vaše eh, návrhy na nařízení o strukturálních fondech, které jste eh, vydali eh, v květnu tohoto roku, do značné míry v mnoha ohledech odráží naše doporučení, je výsledek této dlouholeté intenzivní pozitivní spolupráce. Za to vám chci poděkovat. Myslím si, že je velmi dobré takto spolupracovat, tím můžeme dosáhnout dobrých výsledků. Vítáme eh, tyto výsledky, zejména to obecné nařízení a přirozeně máme několik věcí, kde říkáme, že by se to dalo udělat ještě lépe. A o těch několika věcech v této obecné rozpravě eh, budu hovořit eh, No, hovoříme na, a, o, o tom 5 plus 2. My e, nemáme nic proti 5 plus 2, nemáme nic proti flexibilitě. E, Ta pravidla jsou ale jenom nejasná. e, Ty návrhy jsou nejasné. E, Chceme se vyhnout tomu a nesmí se stát to, že po pěti letech staneme, e, e sta, začneme s nulou na E, další dva roky. Je třeba, aby alespoň orientačně bylo stanoveno, na co chceme dát prostředky v těch posledních dvou letech. To je e, jedna z našich e, důležitých připomínek. Další e, věc. Vy jste předpokládala takovou bezpečnostní síť 76% a pod to nemá nikdo spadnout. Ovšem důležitým rámcem pro to je národní úroveň. Ovšem eh, eh, řada situací nebude postižena ve členských státech, protože regiony jsou na tom odlišně, například v Německu, ve Španělsku, v Itálii i v jiných členských státech. Proto náš návrh bezpečnostní síť ano, 76%, ale eh, ve vztahu k regionální úrovni, tak jak je to stanoveno dnes. Aby žádný region dnes neklesl ze 100 na pod 76 Potom spolufinancování, tam jste přišla s daleko eh, sáhlými návrhy na jeho snížení a tam říkám, a já patřím k vládě v regionu eh, s rozpočtovými pravomocemi, že tohle nezvládneme takové snížení eh, sazby spolufinancování nezvládneme, musíme dodržovat dlouhou dlouhou brzdu, potřebujeme eh, eh, konsolidovat rozpočet v našem regionu a proto nepotřebujeme, nemůžeme spolufinancovat více, zejména u přechodných vlád to nebude moci být více než tedy méně než 76%. Potom eh, eh, jste eh, mm, hovořila o tom, nebo navrhla, že je třeba zahrnout jiné indikátory, kromě HDP. Ovšem, my si myslíme, že demografické problémy nejsou indikátorem, který by byl dostatečně zohledňován. Do budoucna bude třeba je více zohledňovat, protože ty demografické problémy brání konkurenceschopnosti a růstu. To je přesně to, co stojí v cestě politice soudržnosti. Takže prosím, eh, zahrňte i ukazatele k demografickým problémům. A poslední věc, eh, přišla jste s dobrými návrhy eh, k debirokratizaci, k odbourání správní zátěže. Já se k tomu stavím velmi skepticky. Mám ten problém, že se zase uh, Eh, v debatě mezi parlamentem a komisí eh, dá to, co vy jste z toho eh, původně vyškrtnula. Takže prosím apeluji na vyjednavače, aby to tam zase zpátky nedávali. Jinak každopádně doporučuji toto stanovisko. Děkuji. A příštím řečníkem, dalším řečníkem je Katiuša Mariny. Děkuji, paní komisařko. Děkuji, Korinu, ještě jednou. Svou přítomností zde, když budeme na plenárním zasedání diskutovat o našich stanoviscích k programování strukturálních fondů, nám ukazujete svou blízkost a také fakt, že jste vždycky byla spojencem místních a regionálních orgánů. I v době, kdy jsme společně s dalšími aktéry a protagonisty zahájili alianci pro soudržnost. Stále jste po našem boku. My jsme si vědomi toho, že politika soudržnosti je lepší tváří Evropy v regionech, lepší tváří Evropy, která konkrétně promlouvá k firmám, občanům, místním orgánům. Jako socialistická skupina, socialistická frakce chceme upozornit na nějaké body, na které jsme se zaměřili v souvislosti s připravovanými nařízeními. Chceme politiku soudržnosti pro všechny regiony Evropy. Chceme zachovat stávající strukturu, takovou tu trojí strukturu, kterou charakterizuje politika soudržnosti. Jak dnes jste také zdůraznila, tak pro nás je skutečně reálná otázka partnerství Evropské unie a také místních územních celků. To nám připadá zcela centrální. Ve stanovisku, které budeme schvalovat, uvidíte také, že jsme předložili myšlenku, že Evropský sociální fond by měl být i nadále nedílnou součástí programového rámce evropské politiky soudržnosti. Není možné dosáhnout růstu a rozvoje území, pokud tady nebude také sociální inkluze, vzdělávání, školství. Musíme čerpat také ze zkušeností, které jsme nabili v průběhu uplynulých let abychom dosáhli toho, že politika soudržnosti bude zohledňovat skutečné požadavky regionu. Zde bude role místních aktérů zcela zásadní. Ve svém stanovisku uvádíme několik věcí, které je třeba zlepšit. Za prvé, je třeba strukturovaným způsobem zapojit místní a regionální orgány jako partnera evropského semestru. Máme také pár eh, problémů, obav eh, a chceme, abyste nás vyslyšeli. Fond eh, pro rozvoj venkova je mimo nařízení o společných ustanoveních. To nás nepokojuje. My jsme vždycky věřili v integrovaný přístup už kvůli regionálním a místním orgánům v oblastech, které jsou spíše zemědělské. Chápeme, že vše nezáleží na Evropě. Administrativní zjednodušení je důležité, je důležité, aby také komise na něm pracovala. My jsme předložili určité návrhy, Chceme odlehčit byrokratické postupy také na úrovni členských států. Na národní úrovni je to zásadní proto, aby přístup ke zdrojům byl pružnější, ale také, aby se lépe využívaly příležitosti. A také poslední věc, chci navázat na to, co říkal předseda. A já to opakuji. Toto stanovisko pro nás nebude výchozím, tedy cílem. Je to výchozí bod. My nechceme, aby politika soudržnosti byla pouze otázkou mezi Bruselem a hlavními městy a našimi vládami. Politika soudržnosti je především evropskou politikou pro města a území. Takže chceme, aby náš hlas byl slyšet a postaráme se o to v jednáních příštích měsících. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji. A jako další má slovo Michel Weisberman. Děkuji, pane předsedo. A rád vás tady zase vidím, paní komisařku Kresu. E, chtěl jsem vám e, složit poklonu e, za dobrou práci Evropské komise při přípravě toho návrhu, který tady projednáváme. Eh, opravdu eh, tady jste pracovali na všem, co souvisí s regionální politikou, eh, s politikou soudržnosti. Je to vidět. Partneři z regionu vám jednoznačně vyjadřují podporu s tomto a ten návrh je velice důležitý pro všechny regiony i pro ten, odkud já pocházím z nizozemského regionu, nizozemský region je jasné, že ty prostředky u nás mohou sehrát obrovskou roli. A já si myslím, e, že je velice e, důležité zde zachovat e, partnerskou dohodu a partnerský princip. Vidíme tam úlohu provincií, regionů a měst. To je třeba prohloubit a, a my jsme to napsali také do zprávy k, politiky, k fondům soudržnosti a Potom je tady také věc tematické eh, koncentrace. My bychom byli eh, rádi, aby eh, se tady silněji promítala role regionu do toho, aby se to více dělalo na úrovni regionu. Potom chceme také klást větší důraz na klimatické otázky, na migraci uvnitř Evropy, nejenom tu do Evropy, protože tady máme velké vylidňování v určitých částech východní Evropy například. Potom je tady otázka a rozvoje eh, kapacit eh, místních a regionálních úřadů. Nejde jenom o zjednodušování, ale také jde o to, aby úředníci, kteří to potom mají eh, zvládat, to lépe uměli. Eh, když se s lidmi bavím po celé Evropě o tomto tématu, tak vidím, eh, že jsou velké obavy ohledně budoucnosti eh, politiky soudržnosti. Ať už se bavím s obchodní komorou v Klagenfurtu nebo v rámci evropského předsednictví Rakouska nebo tady v Bruselu s lidmi, vidím, že všude se přemýšlí o budoucnosti politiky soudržnosti i tady v Evropském parlamentu. a, ale přesto všichni mají pocit, že ta politika je pod tlakem a jde o to, e, jakou roli tady hrají naše členské státy. My jako výbor regionu jsme e, rádi partnery e, společně s Evropským partner, s parlamentem na vaší straně při podpoře regionální politiky a, a pokud budeme moci ještě něco dalšího udělat na vaši podporu, tak to rádi uslyšíme i v rámci nadcházejícího trialogu. Děkuji. A nyní má slovo Marie Antoinette Mopertus. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko. Děkujeme za to, že jste přišla v okamžiku, kdy se budeme vyjadřovat k několika návrhů komise o politice soudržnosti po roce 2020. Naše skupiny pracovaly společně nejen proto, aby vypracovali kolektivní stanoviska, ale především jsme chtěli vypracovat stanoviska, která budou co nejlépe odrážet očekávání občanů v našich regionech. Cílem je, aby po roce 2020 byla politika soudržnosti úspěšná. A proto je třeba už dnes přesvědčit ne komisi a radu, ale euroskeptiky o tom, že Evropa je i pro ně a ne proti nim. Mezi očekáváními figurují ta, která už vyjádřil parlament eh, tento týden v pondělí, když eh, hovořil o tom, že je třeba zachovat nejen rozpočet politiky soudržnosti, ale také její principy a základy. Vítáme, že komise zavádí dvě další části evropské územní spolupráce pro nejvzdálenější regiony a pro projekty meziregionální inovace. zrušení nebo téměř zrušení té části Interreg Evropa, to je ohrožení něčeho, co se velmi dobře osvědčilo jako nástroj ke sdílení zkušeností a něčeho, co bylo zdrojem evropské přidané hodnoty. Námořní, nebo tedy eh, námořní regiony jsou také znepokojeny tím, že do nadnárodní části se vkládá možnost spolupráce, ovšem podle poslední studie to vypadá, že by měli problém obchodovat se svými nejbližšími sousedy. A konečně, pokud jde o dotace na přeshraniční pozemní spolupráci, tak tam je zaveden okruh o 25 kilometrech a to je také ohrožením spolupráce. Vnáší to sem nejistotu. Nemyslíte si, paní komisařko, že v územích eh, nejblíže občanům bychom měli zachovat to, co funguje, zachovat to, co nás ujišťuje a uklidňuje a zhodnotit to, co se osvědčilo? Děkuji vám za pozornost. Děkuji. A nyní má slovo kolega Bouke Arenc. Eh, Děkuji, pane předsedo. Paní Kretu, eh, chtěl bych vám poděkovat eh, za to, že jste přišla, eh, za vaše prohlášení a samozřejmě za vaše odhodlání podporovat politiku soudržnosti. Jako mm, starosta obce v pohraničí s Německem v eh, mě eh, samozřejmě eh, leží na srdci budoucnosti, budoucnost politiky soudržnosti a přeshraniční spolupráce. Každopádně tohle se týká 30% občanů Evropské unie. Já jsem také zpravodajem k nařízení o přeshraničních mechanismech kde eh, se zjednoduše je překonávání eh, právních a správních eh, překážek pro společné projekty. Já jsem vždycky říkal, že i když se regiony eh, staví eh, pozitivní, pozitivně k návrhu Evropské komise, které, eh, který je vnímá nově společně, tak je třeba se především pustit do práce. Společně s financováním v rámci Interregu a NGTS tohle naplňuje konkrétní formou předhraniční regionální rozvoj. A samozřejmě tady máme také obavy ohledně vývoje debaty na Radě ministrů. Vidíme, že některé členské státy totiž eh, se eh, k tomu staví eh, zdrženlivě. Proto rád vyzývám komise, aby se snažila rozptýlit tyto obavy, a, a, protože musíme a, zahájit a, konstruktivní vyjednávání, aby tento a, instrument a, získal a, cené místo a, a, a byl a, jedním z nástrojů, které budou utvářet budoucnost a, politiky soudržnosti. Slovo má pan Emil Bok. Pane eh, předsedo, paní komisařko Krecu, nejdříve vám blahopřeji k eh, vaší eh, snaze o to, aby výsledky politiky soudržnosti se dostaly do každého rohu v Evropské unii. A sdílím vaši vizi Mm, na uplatňování politiky eh, v soudržnosti ve všech eh, rozích a eh, v koutech Evropské unie a tak, aby nikdo nebyl zanechan vzadu. Jako starosta Krušny Boky, města v Rumunsku, setkávám se spoustou mladých lidí a oni mi říkají, že se museli vzdát několika některých evropských prostředků k, vzhledem k složitosti postupů, jejich délce a byrokracii. Takže eh, když přemýšlíme o novém víceletém finančním rámci, tak se chci zeptat, co byste řekla těmto mladým lidem, kteří eh, chtějí žádat o evropské prostředky, ale jsou eh, zatíženi byrokratickými procedurami. Druhá otázka eh, se týká N plus 2 nebo N plus 3. Já jsem eh, silným eh, zastáncem N plus 3, protože jistě víte, že vždycky se začíná později v Evropské unii procedurálně a všichni chtějí utratit všechny peníze. Takže pokud budeme mít od začátku N plus 3, tak to bude jasný signál, o tom, že budeme schopni využívat ty evropské peníze. Třetí otázka, to by byla, to je vlastně žádost o radu. My máme nový finanční nástroj, který se jmenuje e, Evropská městská iniciativa, European Urban Initiative. Jako starosta a také e, e, se ptám za kolegy hejtmany, jak bychom se mohli lépe eh, připravit na první použití tohoto eh, nástroje, abychom eh, z ní měli peníze od samého začátku. A v neposlední řadě, pokud se nepletu, tak politiku soudržnosti Evropské Evropské unii přinesla Velká Británie v roce 73. Ta teď odchází, to je smutné samozřejmě, ale politika soudržnosti zůstává jakou eh, vizi budoucnosti eh, politiky soudržnosti v tomto kontextu máte. Děkuji. No, Děkuji. A nyní má slovo naše kolegyně Izabel Budinu. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko. Jménem socialistické skupiny vám děkujeme za to, že jste vždy stála po boku regionů a místních orgánů. Mohli jsme se na vás spolehnout Mohli jsme se spolehnout eh, na vaši energii, na to, jak jste oddána zachování politiky soudržnosti pro všechna území. A to bylo zásadní. Jak eh, se uvádí také ve zprávě Kaťuši Mariny a Michaela Schneidera, je důležité, aby se všichni občané cítili chráněni a cítili, že politika investic je zaměřena na všechny. Omezit eh, investice pouze na nejzranitelnější, nejslabší regiony by znamenalo vytvořit eh, umělé propasti, umělé rozdíly. Nic takového není možné, nemůžeme stavět jedny proti druhým. Nicméně regionální nerovnosti se prohlubují a jsou opravdu děsivé. I ve velkých zemích, eh, kde mají lidé z venkova představu o tom, že pouze lidé ve městech mají prospěch eh, z regionálních fondů. Politika soudržnosti musí vyvolávat eh, investice všude, přivádět investice do všech částí, do všech regionů. Je důležité propojit všechny fondy, fond eh, Evropský sociální fond pro, fond pro rozvoj venkova a tak dále. To může pomoci místní podnikatelské tkání a může to také pomoci rozvoji venkova, který je také důležitou složkou soudržnosti. Takže ještě jednou, paní komisařko, děkuji za vaše angažma a myslím, že vám hodně dlužíme za návrh, který chceme ještě vylepšit, ale který nám v podstatě ve svých hrubých rysech vyhovuje. Děkuji. A nyní má slovo náš kolega Landegan. Peste komisionár. Vážená paní komisařko, vážený pane předsedo a kolegové, dnes výbor regionů přijme několik stanovisek týkajících se politiky soudržnosti. Eh, já bych k tomu chtěla říci, že eh, výbor regionů eh, je velice jednotný. Města a regiony chtějí silnou politiku soudržnosti, protože politika soudržnosti je náš nástroj na podporu investic a rozdvoje. Nenavrhujeme žádné významné změny politického obsahu nebo financování. Pokusili jsme se být tak konsekventní a eh, jednoznační, jak je to jen možné, pokud jde o jednotlivé aspekty politiky soudržnosti což je to, co nás na místní úrovni ovlivňuje nejvíce. Eh, chceme co nejvíce zjednodušení a chceme Eh, zvýraznit určité aspekty a v mnoha stanoviscích požadujeme vyšší cíle v oblasti klimatu, což samozřejmě není žádné překvapení. Dohoda o klimatu z Paříže skončila kroky populistických politiků z druhé strany Atlantiku a proto je potřeba, abychom my přidali, aby nám ostatní části světa neutekly. Dopady eh, klimatických změn jsou čím dál citelnější a my v místních a regionálních úřadech se budeme muset potýkat s kritickými investicemi na boj proti klimatickým změnám. Eh, prosím tedy, abyste vzali tyto otázky vážně. Chtěla bych také ještě zmínit další důležitou otázku. To jsou evropské fondy, zejména fond soudržnosti. Tady bychom měli důsledně podporovat eh, rovnost. Je třeba podporovat eh, rovnost mezi pohlavími a zejména tu tedy zmiňuji tento genderový aspekt, protože bez ohledu na etnický původ nebo náboženství jsou ženy často vystavovány přímé diskriminaci, pokud jde o přístupy k těm nejdůležitějším eh, evropským prostředkům. Všechny politické skupiny proto požadují, abychom eh, ve všech fázích implementace pamatovali na genderové hledisko. A to proč? Protože jinak přijdeme o nové inovace a nové typy firem. Takže prosím, nezapomínejme na zaměření na genderovou rovnost. Děkuji vám. Děkuji. A nyní má slovo Pavel Branda. Uh, uh, Vážený pane předsedo, vážená paní komisařko, jsem rád, že vás mohu oslovit jménem ECR ve výboru Koter. My jsme se za posledních pár let viděli mnohokrát, nicméně přesto vítejte i dnes uh, v tomto výboru regionů a měst. Návrhy do legislativního procesu máme na stole, přípravná fáze je za námi, proběhlo mnoho diskuzí o budoucnosti politiky soudržnosti a velice si vážíme toho, že se s námi zacházelo jako se skutečnými a rovnými partnery. Děkuji, že jste nám naslouchali. Jak víte, já jsem byl zpravodajem pro eh, program People to People v přeshraničních projektech a eh, velmi jsem se na tomto eh, podílel. Komise přijala naše stanovisko už v, v úvodní fázi návrhu nařízení Interreg. To je projekt, který je zásadní pro naše obce a nyní je součástí nařízení. To je tedy jeden příklad spolupráce, která mezi námi probíhá. E, teď ale bude mít větší roli Evropský parlament v dalších fázích legislativního procesu a také Rada. A budeme potřebovat vaši pomoc proto abychom zůstali i nadále zapojeni do procesu jakožto rovní partneři a co je ještě důležitostí, také v implementační fázi politiky soudržnosti. I tam je třeba se postarat o to, aby se peníze nakonec dostaly do regionu a měst a aby odpovídaly potřebám investic na místní a regionální úrovni. Čehož je možné dosáhnout jen tak, že bude plně respektován princip partnerství v celém tomto procesu. Ještě mám 30 sekund, takže e, ještě pár návrhů do budoucna. Myslím si, že musíme změnit způsob, jakým e, oznamujeme výsledky a dopady politiky soudržnosti. Její obrovská přidaná hodnota je v tom, že eh, dosahuje až do nejmenších obcí na periferii členských států a dotýká se života téměř všech občanů. Takže nestačí jen dát někam vlaječku Evropskou, Evropské unie nebo nějaký plakát. Je opravdu potřeba investovat do toho, aby eh, se obecně vědělo o dopadech politiky soudržnosti na život lidí. Děkuji. A nyní má slovo Kirian McCarthy. Uh, uh, děkuji, pane předsedo. Vážená paní komisařko, vážení členové výboru regionu. Děkuji moc krát za obranu politiky soudržnosti a městské agendy pro EU. Jakožto zpravodaj pro městskou agendu vítám návrh komise, že 6 ERDF bude vyčleněno na investice do udržitelného rozvoje měst a vítám novou iniciativu pro města. Agenda měst nabízí mnoho potenciálu pro zlepšení životu obyvatel, je velmi svázána s jejich budoucností a zkušenost nahromaděná eh, prostřednictvím agendy partnerství přinesla výsledky na mnoha úrovních a městská agenda by neměla být jen pouze sítí kontaktů, protože jinak nastane mezi městy a regiony a členskými státy, které se jí účastní, eh, poměrně rozčarování. Městská agenda může sloužit jako takový střed s realitou a může přispívat k lepší regulaci. Městské partnerství mohou přispívat k eh, lepší, eh, lepší implementaci politik. Já jsem byl eh, na konferenci ve Vídni o, eh, plánov, o, o, o městském plánování a byla by obrovská škoda, kdyby vše, co tam zaznělo, bylo zignorováno. Takže já doufám, že nepůjde pouze o síť vytváření kontaktů. Městská agenda může vytvářet pozitivní vazby mezi městem a venkovem. Nyní tato agenda potřebuje pokročit s realizací svých plánů. Takže já bych se vás chtěl zeptat, paní komisařko, jak si představujete, že, měst, že městská agenda bude dělat něco více než pouze akční plány? Nyní má slovo náš první místo předseda Marku Markula. Uh, Mr. President, uh, Madam Commissioner, Pane předsedo, paní komisařko, já bych chtěl nejprve zdůraznit pár klíčových aspektů. Momentálně vytváříme rámec posledních složek politiky soudržnosti. Politika soudržnosti je především nástrojem transformace, velmi silným. Politika soudržnosti také přináší reálný obsah. A když se podíváme na to, co jsme zjistili během tohoto financovacího období, tak Především hlavní ponaučení zní, že je potřeba politiku soudržnosti mnohem lépe integrovat s ostatními evropskými nástroji, jako je například Horizon Europe, Digital Europe a tak dále. Je třeba, aby byla mnohem integrovanější na místní a regionální Evropy se soukromými i s veřejnými financemi. Finance z politiky soutržnosti jsou především katalyzátorem, který umožňuje vyšší zacílené investice. A tady bych chtěl zdůraznit strategii inteligentní specializace, protože díky ní evropské regiony spolupracují mnohem více než kdy dříve. debatovalo se mimo jiné o tom, co to znamená přeshraniční. Já si myslím, že tady můžeme jednomyslně prohlásit, že tento prvek musí zůstat zachován. Na druhou stranu, to, co máte v komponentu 5, tak to je nesmírně důležitý aspekt mezi regionální spolupráce. Pokud výsledkem vyjednávání bude, že tento komponent zmizí, tak se obávám, že zmizí veškerý cíl naší politiky. Takže pokusme se najít dobré řešení pro všechny komponenty, aby tato dimenze zůstala zachována, aby zůstala silná a aby regiony, které jsou napřed, uzavíraly partnerství a integrovaly i venkovské obce a venkovský průmysl, aby bylo možné uskutečnit změnu, kterou chceme, aby byly naplněny cíle udržitelného rozvoje OSN. Ty jsou pro nás všechny důležité a v příštím programovacím období potřebujeme konkrétnější výsledky. Děkuji. A slovo ještě dostane pět kolegů a já upozorňuji, že každý má pouze minutu. Jako první kolega Gamalo Aler. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, děkuji za to, že jste přišla mezi nás. To, že jste tady znovu jasně ukazuje, že vaše cíle a vaše zodpovědnosti jsou v souladu s tím, co leží na srdci nám. Já Souhlasím s celou řadou návrhů paní Mariny a pana Schneidera, pokud o politiku zemní spolupráce, především přeshraniční spolupráce nebo demografickou otázku. Ale teď se chci zaměřit na jednu otázku, která se týká mého regionu, to je Galicie, Španělsko. Ve stejných podmínkách je i celá řada dalších evropských regionů i když eh, náš eh, hrubý domácí produkt eh, v porovnání s minulým obdobím klesl o 10 bodů, už nejsme rozvinutým regionem, ale naopak regionem v transformaci, tak podle přílohy 22 nařízení o společných ustanoveních náš příspěvek z evropských fondů klesne o 40 A to je způsobeno tím zvláštním zacházením, kterého se nám dostává, protože jsme svého času přešli z kategorie těch rozvinutých do kategorie nejrozvinutějších. A teď se nám ovšem stal opak a tím pádem se snižuje náš příspěvek. A určitě souhlasíte, že to je zcela v rozporu s duchem politiky soudržnosti. Proto pracujeme s poslanci na tom, aby žádná žádný region, který klesne z jedné kategorie do nižší kategorie, aby a předseda přerušuje řečníka a kolega, kolegyně Birgit má slovo. Paní komisařko Krecu, já vám také děkuji eh, za vaše odhodlání a prospěch eh, politiky soudržnosti a za to, že jste pro nás přišla. Chci hovořit o čtyřech věcech. Za prvé, pro náš region je také nesmírně důležité, aby eh, sazby spolufinancování Eh, zůstaly eh, stejné a neklously, neklesly na 75%. Eh, kolega už o tom hovořil. Za druhé, já se také výslovně vyslovuji pro N plus 3, protože i pro naše projekty potřebujeme dlouhodobou jistotu plánování. Tím nastavujeme uh, Eh, směr a potřebujeme tedy eh, eh, jistotu plánování. A další věc, naše spolková země má více fondový program v nadcházejícím období z ESF a e RF a, a mm, zejména, a, protože projekty v na venkovském prostoru kolikrát nejsou jednorozměrné, ale lze je naplnit jen kombinací různých politik a proto regionální politiky a, a, Ehm, regionální politika, jak už poukázala na to kolegyně, by měla být eh, rychle upravená. To je pro nás velice důležité. A poslední věc, eh, eh, také ta krácení těch územních plnění u Interregu je třeba a o, o zvrátit, protože díky tomu je evropská práce řečnice byla přerušena. Druba. Děkuji a nyní má slovo kolega Drova. Děkuji, paní komisařko. Rád bych se zeptala na návrh nařízení CPR, který navrhuje, aby DPH bylo způsobilým nákladem pouze u projektů do 5 milionů eur. A stanovení tohoto maximálního prahu pro DPH jako způsobilého nákladu by mohlo vést ke snížení atraktivity programů pro žadatele, především pokud jde o strategické projekty a projekty v oblasti infrastruktury. Jak také vyplývá ze stanoviska výboru regionu, nespůsobilost DPH společně s nižší mírou spolufinancování může vést ke snížení atraktivity financování z politiky soudržnosti v porovnání s ESF a také by to mohlo motivovat žadatele k tomu, aby rozdělili projekty, aby nepřekročili 5 milionů eur. Proto se chci zeptat, co bylo hlavním důvodem komise, proč tedy navrhla toto pravidlo a jaké by byly důsledky, kdyby byla zachována současná pravidla pro způsobilost DPH. Děkuji. A nyní má slovo kolegyně Michaela Fanelli. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také komisařce za to, že přišla mezi nás a za spolupráci po celou dobu, za veškeré její úsilí. Blížíme se k rozhodující závěrečné fázi, kdy chceme ještě více vylepšit nařízení o společných ustanoveních a doufám, že i naše stanovisko k tomu přispěje. Naše stanovisko bylo schváleno jednomyslností, jednomyslně na výboru a doufám, že dnes to bude potvrzeno, protože je velmi důležité, aby místní regionální orgány přispěly svým jednomyslným názorem a doufám, že bude přijata více soudržnosti, více příležitostí pro města a venkovské oblasti. Upozorňuji na tento aspekt. Kolega tady připomínal městskou agendu, to je důležitá složka, kterou je třeba ještě dále posílit. V rámci dalších nařízení, především nařízení o rozvoji venkova, je tomuto zvláštní směr, to je velmi důležité. Předseda přerušuje řečnici a slovo má Agufostev. Chci, aby šla v ruku v ruce také s venkovskou agendou. Děkuji. Co, kýrie projedre? Kyrie Pítropos, se ευχαριστούμε πολύ για τις... Děkuji, paní komisařko, za velmi konstruktivní přístup za vaši spolupráci a vstřícnost. Dosáhli jsme celou řadu pozitivních výsledků. To je věc, která v minulosti se nám zdala dokonce nemožná. Dámy a pánové, nová politika soudržnosti musí postupovat rychle, musí být uplatnitelná, musí být efektivní a také musí se zaměřovat eh, na budoucnost, eh, ne pouze na přítomnost. Potřebujeme politiky, které nám umožní bojovat proti byrokracii, zbytečnému papírování, špatné zprávě a musíme dát skutečný impuls. Musíme postupovat rychle. Čas je zásadní. Máme problém s časem a také s penězi. Pokud chceme být úspěšní, tak musíme se řídit tím, svým sloganem, že chceme změnu pro Evropu. Předseda, omlouvám se, že jsem byl tak přísný, pokud jde o dodržování řečnické doby, ale nemám jinou možnost. Doufám, že se nám přece jen podaří postupně se vytrénovat tak, abychom eh, nepřekračovali řečnickou dobu. A teď už dávám slovo paní komisařce, aby reagovala na jednotlivé poznámky a otázky. Thank you once again, Mr. President. Já ještě jednou děkuji, pane předsedo vážení eh, členové výboru regionu, s velkým zájmem jsem vyslechla eh, vaše příspěvky. Víte, eh, že vedeme průběžně debatu už rok. A navzájem se podporujeme, pokud je o, místní rozvoj. Ale máme určité odlišné přístupy, já se pokusím zareagovat na některé Eh, problémy, na které jste zde poukázali. Vysvětlit eh, a vysvětlit návrhy komise eh, předložené parlamentu a radě 2. května. Ale každopádně bych chtěla zdůraznit, že návrh komise je teď v rukou spoluzákonodáců Evropského parlamentu a rady. A pokud chcete něco změnit, Musíte eh, pracovat se svými poslanci v Evropském parlamentu a také s vašimi eh, vládami eh, v členských státech, s vaším premiérem, prezidentem nebo s těmi, kdo zastupují vaši zemi na Evropské radě. Víte velice dobře, že v institucích debaty probíhají i nadále. Minulý týden v pátek zasedla Evropská rada s 28 ministry pro politiku soudržnosti. Já také vím, že v Evropském parlamentu eh, se eh, řeší celá řada dalších věcí. Jako vždy s vámi spočítám, eh, že, že přijdete s stanoviskem, které bude silně pro a dobře vyargumentované. Já si opravdu eh, velice vážím spolupráce mezi Evropské, eh, Evropskou komisí a výborem regionu. Čili vezmu to jednu po druhé, ty vaše otázky. Eh, k programům 5 plus 2. Myslím, že mm, se zase daleko mm, od sebe tolik nelišíme. Vím, že máte určité představy, ale v zásadě podporujete princip flexibility abychom eh, se mohli přizpůsobovat proměnlivým okolnostem. Takže uvidíme, jak ten princip flexibility se nám podaří promítnout do praxe. Jak jsem říkala, my navrhujeme, aby eh, se to revidovalo, ale ne, aby se to bralo od začátku. Eh, znovu od začátku po pěti letech, říkal pan Schneider protože máme některé eh, projekty, eh, které fungují dobře v různých programových obdobích, ale pokud se změní potřeby nebo pokud nebudeme schopni utratit všechny prostředky za pět let, tak eh, mnohem snadněji pak bude moci převádět ty prostředky mezi jednotlivými osami. To je náš důvod pro 5 plus 2. Pokud je o refinancování a kofinancování, tam beru na vědomí vaše připomínky k našemu návrhu. Já věřím, že tohle je velice pragmatická a reakce, která nám umožňuje eh, lépe vynakládat prostředky i s menším rozpočtem. Zvýšení spolufinancování eh, vede k většímu zájmu v terénu a ten návrh eh, ke spolufinancování to není nic nového. Tam jde o to, abychom se vrátili na předkrizové úrovně, kde jsme měli eh, ty též hladiny spolufinancování. Říkali jsme si, že s menším rozpočtem, který budeme mít teď a po eh, tolika letech eh, hospodářského růstu se můžeme vrátit na předkrizovou úroveň, ale i jak už jsem jednou říkala, Myslím, že v Evropském parlamentu stejně jako tady je určitá opozice vůči tomu našemu návrhu, takže uvidíme, jak dopadne to eh, konečné hlasování k tematické koncentraci. Tam, myslím, je nezbytné soustředit se na některé priority pro růst a pracovní místa. Neděláme toho dost. Musíme být konkurenceschopní pro eh, politiku zítřka. Je proto důležité eh, zaměřit se na životní eh, prostředí. Musíme podporovat nízkouhlíkovou ekonomiku. Víte, že komise přijala minulý týden zelený plán pro komunikaci a sdělení ke klimatickým změnám. Tematická koncentrace, hm, to znamená flexibilní systém, ty kategorie jsou širší než v předchozím období. a je na členských státech, aby dodefinovali tyto kategorie, takže eh, potom se bude s nás eh, přesunovat financování mezi těmi širokými oblastmi. A také se to bude týkat širšího záběru témat. K M plus 2 já zberu na vědomí vaše obavy, to zjednodušení, ke kterému jsme přistoupili, zrychlí implementaci. Máme eh, spoustu eh, zpráv o průtazích a zjednodušení eh, při eh, určení a možnost přesunovat ty prostředky mezi obdobími zjednoduší dosažení N plus 2. Takže komise se domnívá, že návrat k N plus 2 je možný. Zjednodušení díky zjednodušení. A myslím také, že návrat k N plus 2 by byl dobrý eh, pro eh, eh, pověst naší politiky, která byla tolik v posledních letech napadána. K Interregu. Opravdu sdílím vaše názory, že to je velice důležitá otázka. Týká se to 30 milionů občanů, kteří žili na hranicích nebo v příhraničních regionech já chápu, eh, že region eh, Karla Heinze to je vlastně region mezi třemi zeměmi, nejenom dvou, a tam ta eh, přeshraniční spolupráce je velmi důležitá. Potom také ta, ta, ta, ta, ta, ta námořní složka a tady paní hitmanka Azor tady se mnou o tom hovořila minulý týden na Kanárských ostrovech a na konferenci o tomto problému. Ráda bych eh, vám také dala jasně najevo, že komise eh, je eh, stále plně odhodlána podporovat námořní spolupráci k dalším věcem, k městskému rozměru. Všichni víte, že nařízení o společných ustanoveních chce přitáhnout Evropu blíže občanům tím, že, místním, že bude podporovat místní iniciativy, které umožní integrovaný multisektorový přístup k e, městskému rozvoji. A víte, že v tom novém návrhu alespoň 6 e, zdrojů z RDF je určeno na ten udržitelný rozvoj měst. A to je, myslím, velice důležité. A umožní se tím e, aby eh, si města mohla vytvořit své vlastní strategie. Vy to víte lépe než u nás v Bruselu, eh, než my v Bruselu, eh, než, nebo ve vašem hlavním městě, co je třeba a co ne. Ještě zareaguji na to, co jsou to městské iniciativy. Evropská městská iniciativa a přichází s novým soustavným přístupem pro eh, města a je tam pět programů v nepřímém, eh, v nepřímé zprávě komise. My bychom tedy rádi spojili všechny ty nástroje a programy jako URBACT, Urban Innovation Act, Action, eh, Urban Development Network, Knowledge Providers a ty jednotlivé mechanismy řízení, které se týkají městské politiky. Má se to tedy řídit v nepřímým způsobem, podobně jako je teď eh, ta Urban eh, Innovative Action. A, a my vám chceme pomoci, eh, my jsme vám k dispozici. Teď máme v DigiRegio jediné místo, které toto řeší. Už to není roztříštěné mezi různými generálními ředitelstvími, takže prosím, až budete mít dotazy, nebáhejte se na nás obrátit. K DPH ustanovení o DPH na léta 2015 až 20, nebo 14 až 20 eh, přinesla eh, z řadu eh, nejistot a nejasností. Hovoří se vždycky o, o národních vnitrostátních tedy pravidlech a o tom, jestli je DPH vratná nebo ne. Vyplývají tady z toho rozdíly, mm, nebo vzhledem k rozdílům mezi členskými státy. A my chceme eh, situaci zjednodušit a proto navrhujeme to jednoduché pravidlo, aby ty projekty s celkovými náklady eh, do 5 milionů eur eh, ty, to, to DPH, aby tam bylo odečitatelné, respektive aby bylo ehm, způsobilé a způsobovým nákladem, zatímco ve zbytku nikoli. Valná většina projektů je do celkových nákladů ve výši 5 milionů, takže je to zjednodušení pro většinu příjemců. Zároveň ten největší finanční objem, pokud je o DPH, se týká projektů, které jsou přes 5 milionů. Tady ovšem eh, pomáháme eh, zaručení tomu, eh, toho, aby se ten rozpočet dával na investice. Potom vzdělávání, což mi velice leží na srdci. Je dobré, abychom měli v CPR eh, rovnost eh, pohlaví a nediskriminaci a mm, obdobné principy, ale je třeba říci, že je jedno, jestli eh, o tom hovoříme nebo ne, protože tyhle principy je třeba respektovat eh, v rámci jaký kominoter. Eh, Ve všech zemích. Jsou v chartě základních práv a to je třeba připomínat v tomto kontextu. Takže spíš eh, než aby se to řešilo na začátku, tak myslíme, že je lepší myslet na implementaci projektů. Potom také je tady zajímavá ta vaše myšlenka toho eh, vyhrazeného fondu. My příští rok, protože máme tolik eh, volby, eh, včetně těch místních, chceme bojovat za více žen ve veřejné správě. Protože často oni ne, se neucházejí o místa starostů nebo radních. doufám, že eh, všichni muži podpoří tuto naši eh, iniciativu za více žen ve veřejné zprávě příští rok. K Brexitu. Dobře víte, že komise mm, navrhla už uspořádání pro odstoupení, takže my čekáme na eh, rozhodnutí britského parlamentu. Je to samozřejmě velice smutná situace. Měli jsme tady politiku kterou navrhla Británie a, a Itálie v roce 75, když se zavírali eh, doly ve a teď uvidíme, jak eh, nám to půjde eh, v 27 eh, po Brexitu. Nebo uvidíme, jak to dopadne vlastně toho 11. Eh, prosince v dolní sněmovně. A poslední mm, poznámka, a já stále naslouchám, vždy naslouchám vašim obavám Všichni jsme tady eh, přáteli eh, soudržnosti. A um, neustále se zabýváme tím, jak přizpůsobit naše možnosti vašim, a zdroje vašim potřebám. Čtyři roky slýchám ty tež stížnosti, kamkoliv se vydám o, na byrokracii, na to, jak je to všechno složité více než 80 opatření eh, ke zjednodušení. Jsem velice ráda, že nás podporujete, ale důležité je také, aby eh, nás podporovaly členské státy, protože pokud my tady eh, zjednodušíme nějaká nařízení, tak teď už objemově jich máme půlku než předtím, ale pokud se to potom bude ještě vyšprchovat ve členských státech, tak to sice původně mělo mm, zjednodušit život příjemců, ale nemusí to tak být, i když je to naším společným úkolem. Já vás vnímám jako naše přátelé. Když já věřím, doufám, že vy mě, nás jako Evropskou komisi také, i když se v některých věcech lišíme. Samozřejmě někde nemáme tolik manevrovacího prostoru, stojíme před určitými výzvami a Určitě eh, eh, můžete se mnou počítat, že uvnitř Evropské komise i eh, rady se pokusím dosáhnout dohody co nejdříve, protože tady je to načasování velice těsné. Teď jsem teď přišla s kolegy, kde jsme měli rumunskou vládu a doufáme, že příští víceletý finanční rámec společně s nařízením bude přijat před evropskými volbami. To bude ideální tak, abychom mohli eh, začít se všemi těmi eh, programy od 1. ledna 2021. Nejsem si jistá, jestli všechny členské eh, státy už se poučily z minulosti. A myslím, že pokud toto půjdeme po evropských volbách, tak opět odložíme přijetí té legislativy a zase začneme s implementací projektů, s průtahy Tady si opravdu myslím, že musíme ehm, se všichni společně eh, snažit o dohodu ehm, před evropskými volbami. Blahopřeji tedy eh, zpravodajům k výsledkům jejich práce. A rada konstatuje, eh, že stejně jako vy se zastáváte politiky pro všechny regiony s eh, silným důrazem na eh, místní rozvoj, na, pol, na politiku, která regionům pomáhá přejít k moderní zelené ekonomice. A ještě jednou vám všem děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za tuto společnou práci a uvidíme, jak se nám v poslední eh, části našeho funkčního období eh, podaří to všechno naplnit. Eh, to je naše asi poslední setkání, takže vám přeji pěkné Vánoce. Všechno nejlepší vám i vašim rodinám a děkuji vám za vaše snahy o zlepšení života lidí ve vašich regionech, ve městech i v celé Evropské unii. Děkuji. Euh, děkuji, paní komisařko. To byla skvělá debata, která uvedla naši dnešní práci. My se pokusíme dosáhnout těch výsledků, které nám umožní příští rok po svácích, které vám samozřejmě také přejeme, co nejklidnější, nejpříjemnější, abychom mohli tedy znovu se pustit do práce a ukončit všechno to, co jsme společně začali. Brzy nashledanou a děkuji. Vážení kolegové, a nyní přistoupíme k dalším bodům na pořadu jednání. Vrátím se ke sdělením předsedy. Chci vám říci, že ročník 2020 pro Evropský podnikající region, že tato soutěž byla vyhlášena 19 listopadu ve Štýrském Hradci. Jak víte, tato cena je evropskou známkou kvality pro propagaci nebo za propagaci podnikatelského ducha a vytváření prostředí, které je příznivé pro malé a střední podniky. Odměňují se tam nejzajímavější strategie a dávají oceněným územím větší viditelnost. A proto vyzývám všechny vaše území, aby se zúčastnila této soutěže. Dovolte také, abych připomněl, že tato soutěž je otevřena všem územním celkům, nejen tedy regionům, ale také přeshraničním územím, také městům a obcím. Lhůta pro předkládání 27. 3. 27.3.2019 a více informací najdete na informačním stánku při vstupu do tohoto sálu. Na stolech máte také harmonogram schůzí na rok 2019. Chci upozornit především na data 14. a 15. 3. 2019, kdy bude v Bukurešti, v Rumunsku pořádán summit měst a regionů. Už teď vás vyzývám, abyste si tato data zapsali do kalendáře. A konečně ve svých složkách najdete také dva dokumenty, které souvisí s IT. První je dotazník o spokojenosti Budou se zde analyzovat vaše potřeby v oblasti IT, které budou dále analyzovány, aby se zlepšily naše informační nástroje, informatické nástroje. A také zde máte vysvětlovací letáček k používání informatických aplikací, které by nám měly usnadnit komunikaci se sekretariátem našeho výboru. To je tedy vše, co jsem vám chtěl říct na úvod našeho zasedání. A teď si myslím, že už eh, máme za sebou předkrmy aperitiv a můžeme se vrhnout rovnou na hlavní chod. To znamená, že tady máme spoustu stanovisek, které budeme schvalovat. A rovnou se vrhneme na ten nejdůležitější a to je stanovisko o nařízení o společných ustanoveních. A já vyzývám zpravodajku Katjušu Maríny a zpravodaje Michaela Schneidera k tomu, abychom se rovnou tedy pustili do práce po jejich úvodních slovech. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem členům. Jak víte, toto stanovisko jsme vypracovali společně jako dva spoluspravodajové. Já a předseda Schneider, kterému děkuji za skvělou spolupráci v průběhu prací na tomto stanovisku v uplynulých měsících a děkuji také našim eh, expertům Kaporicimu a Fernerovi. Děkuji také členům komise Kotter za jednomyslné schválení našeho stanoviska, které dnes předkládáme na plenárním zasedání. Shodli jsme se na obsahu, podařilo se nám eh, vypracovat eh, stanovisko, které odráží společný názor, společnou pozici všech členů výboru regionu. Především si myslím, že toto není jen vyjádření důvěry v naši práci, ale je to především uznání významu tohoto dokumentu, kterému můžeme říkat, že je to vlastně vlajkový dokument pro místní a regionální orgány uplynulých měsících a vlastně dva roky jsme pracovali na tom, abychom hlavní body aliance pro soudržnost promítli do agendy soudržnosti pro všechny regiony, pro všechny obce a v tomto stanovisku také zdůrazňujeme určité aspekty, pochopitelně v rámci legislativního rámce. Máme zde politická a legislativní doporučení k návrhu komise a znovu tady zdůrazňujeme, jak je důležitá politika soudržnosti jako viditelná a konkrétní tvář Evropské unie pro společenství, pro občany. Tady můžeme jasně lidem říci, tady nám Evropa pomohla a můžeme využít příkladu toho, jak pomáháme občanům tím, že co nejlépe využíváme nástroje soudržnosti. Tento návrh obsahuje 78 legislativních pozměňovacích návrhů. Bylo jich méně, ale další jsme převzali. Pak je zde 32 politických doporučení. Zdůrazňujeme především ty body, na kterých jsme se shodli, a sice, že je třeba zachovat politiku soudržnosti pro všechny regiony, že je třeba zachovat eh, ty tři typy regionů, Upozorňujeme také na jisté obavy. Doufejme, že se to odrazí také v úvahách eh, v příštích měsících. Týká se to především vynětí Fondu pro zemědělství a rozvoj venkova ze společných ustanovení. Tím se trošičku podkopává myšlenka integrovaného přístupu pokud je o strukturální fondy a soudržnost a politiky pro venkovské oblasti. Chceme zdůraznit, že také Evropský sociální fond a ESF Plus je nedílnou součástí programového rámce evropské politiky soudržnosti. Uvádíme zde také ty body, které nás nejvíce zajímají, a sice vybudovat novou strategii, obnovenou dlouhodobou strategii která bude zaměřena na udržitelné cíle rozvoje. Velmi zdůrazňujeme také otázky zjednodušení. Některé věci už tam jsou obsaženy, myslím, že další je možno udělat ještě více a lépe, aby se místním eh, orgánům a konečným příjemcům trošičku ulevilo, protože jsou to občané, firmy, místní orgány, aby měli snadnější přístup k těmto nástrojům. Myslíme si také, že by bylo vhodné vyhnout se znovu zavedení pravidla N plus 2 a zachovat pravidlo N plus 3, což eh, omezí byrokratickou zátěž eh, při zahájení nového programového období a také uvádíme stanovisko, které už jsme několikrát opakovali ve výboru regionu, a sice Makroekonomická podmíněnost pro politiku soudržnosti podle nás eh, nemusí zde být eh, vzata v úvahu. Naopak jsme toho názoru, že je třeba v tom partnerství zacházet opravdu až do krajnosti i v rámci evropského semestru, tedy partnerství s místními a regionálními orgány. Snažili jsme se shrnout také stanoviska názory, které se formovaly nejen při prezentaci společných ustanovení ze strany Evropské komise, ale snažili jsme se také do politických doporučení promítnout politický názor výboru regionu také k tomuto legislativnímu rámci, který jsme posuzovali v celé řadě jeho částí, snažili jsme se ho vylepšit a také jak jsem říkala, byli jsme k dispozici, jak jsem říkala už paní komisařce Krecu, k tomu, abychom jako výbor regionu hájili zájmy našich komunit, našich obcí, aby se co nejlépe naplnily cíle politiky soudržnosti. Děkuji, děkuji za tuto společnou práci, za všechny návrhy, které jsme od vás dostali. Děkuji a nyní má slovo pan Schneider, spoluspravodaj. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji své předřečnici, paní Mariny. Já se připojuji k díkům, eh, k sekretariátu, expertům a kolegům, kteří připravovali pozměňovací návrhy. Eh, připojuji se i k tomu obsahovému výkladu paní Mariny, takže to nebudu všechno opakovat. Jsou to body, které zastupujeme společně. Důležité je, že jsme částečně spokojení s tím, co nám bylo předloženo, ale máme několik velice důležitých a konkrétních eh, návrhů na změny v místech, kde spokojení nejsme. A debata eh, s komisařkou Krecu nás příliš neposunula z místa. Eh, já nemám pocit, že by nám byla ochotná dělat příliš mnoho ústupků, ale zároveň eh, říká jasně, že ona to vyjednávání nevede a to má pravdu. To vyjednávání teď povede rada a parlament, což znamená, že s našimi představami a návrhy se musíme obrátit na parlament a na radu. Dobré v této souvislosti je, že parlament odsunul své rozhodování. Parlament nebude hlasovat o nařízení o strukturálních fondech v prosinci, jak bylo původně plánováno, ale až v lednu. A v, výboru je tři tisíce pozměňovacích návrhů, naše dvě stovky jsou proti tomu nic a hlasování na, pler, na plenárním zasedání proběhne až v dubnu. Znamená to tedy, že ještě budeme mít čas hovořit s poslanci. Já zmíním ty nejdůležitější body N plus 2 a N plus 3. My jsme se vyslovili zcela jasně proti N plus 2 a pro N plus 3. Potom spolufinancování. Vyslovili jsme se proti snížení e, sazby spolufinancování. E, jsme pro 70% u přechodových regionů a e, já teď odůvodním, proč tomu tak je chceme, aby politika soudržnosti fungovala efektivně v příštím období. A pokud to období zkrátíme, pokud zkrátíme ten časový rámec a pokud snížíme míru spolufinancování EU, vytváříme předpoklady pro to, aby úspěch politiky soudržnosti byl menší než v tomto období. A už v tomto období máme zásadní problémy. Takže pokud to nezměníme, tak vytváříme problémy do, do příštího eh, programovacího období. Proto je to pro nás tak důležité. A potom šíře nasazování prostředků. Další indikátory vedle HDP, to je koncept, který jsme vyvinuli. Kolegyně Maríny se na tom významně podílela. Chybí nám tu tady ale aspekt demografických problémů, e, který existuje v mnoha evropských regionech. A demografické problémy jsou překážky při posilování konkurenceschopnosti a jsou překážkou při posilování růstu. Takže právě, to jsou právě ty věci, které bychom měli zlepšit. Takže je trochu proti smyslu, když při distribuci prostředků nezohledňujeme demografii. To je v podstatě samé jádro té intervenční logiky strukturálních fondů. Proto požadujeme, aby tady nastalo zlepšení. Potom téma zjednodušení. Já připouštím, že komise eh, představila dobré návrhy na administrativní zjednodušení a na odbourání byrokracie. A částečně eh, se k tomu připojilo i naše působení v Task Force. V březnu jsme předložili návrhy na administrativní zjednodušení a v květnu učinila komise rozhodnutí, ve kterých naše návrhy eh, zohlednila. Nejde ale dostatečně daleko. My jsme v našem společném stanovisku upozornili na celou řadu konkrétních návrhů od našich praktiků, nikoli od politiků kteří radí, jak by se dala eh, dále zjednodušit administrativa a snížit byrokracie. A teď slyším, že v prvním kole vyjednávání, které proběhlo, zejména z členských států přichází celá řada návrhů, které eh, mají být do návrhu nařízení znovu přijaty. To znamená, že to, co komise zredukovala, se teď členské státy ve eh, vyjednávání pokoušejí vrátit takže to je přesně ta špatná cesta, u které říkáme ne, musíme snižovat byrokracii, musíme ještě více redukovat administrativu. Teď ale hrozí, že administrativa naopak nabobtná, takže to bude stejný problém jako v tomto eh, financovacím období. Nebude možné pracovat koncepčně a investovat, protože se budou muset studovat předpisy a vyplňovat formuláře. To jsou podle mého názoru ty nejdůležitější body, u kterých musíme ještě zabojovat a musíme se obrátit jak na poslance Evropského parlamentu, tak na členské státy, pokud chceme dosáhnout našeho cíle, což je lepší využívání strukturálních fondů v příštím období. Bude to ale mnohem těžší, pokud nebude rychle schválen víceletý finanční rámec, a následkem toho nařízení o strukturálních fondech nebude také včas schváleno. Musíme tedy využít všechny naše kontakty, abychom se o to zasadili. Nicméně tady přiznávám, že to zase tak optimisticky nevidím. Každopádně děkuji všem, kteří odvedli tuto velkolepou práci a dnes jistě velice silným mandátem schválíme v hlasování toto stanovisko a tím vytvoříme tlak na ostatní instituce. My řekneme, tohle je jednotný názor místních a regionálních orgánů v celé Evropské unii. Děkuji vám. Děkuji. Ještě někdo se hlásí o slovo k obecné rozpravě? Takže Myslím, že můžeme mít za to, že ta obecná debata proběhla za přítomnosti komisařky. Zdá se, že s tím souhlasíte, takže teď můžeme přistoupit k pozměňovacím návrhům. Máme tři pozměňovací návrhy. Pozměňovací návrh jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Pozměňovací návrh je zamítnut. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Takže teď je závěrečné hlasování. Kdo je pro stanovisko? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Stanovisko je jednomyslně přijato a já blahopřeji oběma spoluspravodajům, děkuji za jejich práci. a za práci, která ještě v budoucnosti čeká. A teď bod 6 na našem pořadu jednání. Návrh nařízení o Evropském sociálním fondu plus. Náš zpravodaj Angel Luis Sanchez, který zastupuje zpravodajku Susanu Díaz Pacheco, přijde sem ze předsednický stůl, aby toto stanovisko uvedl. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Pane zpravodaj, máte slovo. Buenas tardes a todos y a todos. Dobré odpoledne všem, děkuji pane předsedo. Jak už zde zaznělo, hovoří jménem Susany Díaz, která zde dnes nemůže být a eh, proti své vůli. My jsme chtěli vypracovat eh, společně v úzkém kontaktu s členy různých výborů politických frakcí a také zúčastněných stran toto stanovisko o velmi důležitém nařízení o Evropském sociálním fondu plus, který má velký význam pro nás, místní a regionální orgány, protože tento fond byl a je jedním z hlavních nástrojů Evropské unie pro to, aby investovala do lidí. Návrh byl předložen, předložen ve výboru Koter v říjnu a byl schválen velkou většinou. Návrh stanoviska, který dnes předkládáme na tomto plenárním zasedání, obsahuje 46 legislativních doporučení a 32 politických doporučení. Velmi rychle zdůrazním, jaké jsou hlavní myšlenky tohoto návrhu stanoviska. Myslíme, že je pozitivní a potřebné, aby cíle, které všechny známe, ty tradiční cíle Evropského sociálního fondu, které směřují do školství, vzdělávání a trh práce, aby byly doplněny novými cíly, což znamená integrace migrantů, zdraví, eh, zaměstnanost mladých a omezování chudoby. Stanovisko také vyjadřuje obavy z možného snížení financí, které vyplývá z toho, že bude určeno méně peněz na více cílů. V souvislosti s cílem sociální inkluze a pozornosti nebo péče o nejzranitelnější chceme, aby zde byl otevřenější přístup. Text požaduje větší provázanost návrhu nařízení s cíly ekonomické, sociální a územní soudržnosti tak, aby se Evropský sociální fond nestal nástrojem rezortní evropské politiky, ale aby i nadále byl základní složkou politiky soudržnosti. A jako část politiky soudržnosti musí být také zohledněna role nejméně rozvinutých regionů, i těch nejvzdálenějších, nebo podle článku 174 smlouvy, to jsou eh, horské oblasti, přeshraniční oblasti, ostrovní oblasti a tak dále. Návrh eh, stanoviska hovoří o nedostatečné viditelnosti místních a regionálních orgánů. Myslíme si, že je třeba zdůraznit význam místních a regionálních orgánů ve správě fondu protože tyto orgány mají opravdu dlouholetou zkušenost eh, se zprávou tohoto fondu. Struktury, které se zabývají Řízením tohoto fondu se musí přizpůsobit organizační struktuře státu, především těch nejvíce decentralizovaných. Také říkáme, že je dobré propojení s Evropským sociálním pilířem, protože tím eh, bude možno dosáhnout větší rovnosti ve společnosti a bude možno investovat do lidí. Především do těch, na které nejvíce dopadla krize. A to přispěje, a o tom jsme hluboce přesvědčeni, k lepšímu vnímání projekt, evropského projektu ze strany občanů. V tomto smyslu stanovisko potrhuje Fakt, že nutno věnovat pozornost eh, dětem, eh, postiženým, prostě těm nejzranitelnějším skupinám, také mladým nezaměstnaným, protože je třeba podporovat zaměstnanost mladých a vyčlenit na to také finance. Musíme zaručit, že tento fond bude věnovat nejzranitelnějším skupinám pozornost a je třeba zohlednit statistické údaje na regionální a místní úrovni, protože může existovat a také existuje spousta regionálních rozdílů v rámci jedné země. Fond kromě toho se otevírá směrem k sociálním inovacím. Toho si vážíme, protože si myslíme, že je to důležité a slibné jako nová linie práce v oblasti sociálních politik. Návrh stanoviska kromě toho v souladu s návrhem skupiny hovoří o tom, že ESF Plus musí přispět ke splnění cílů udržitelného rozvoje. Fond má totiž eh, na toto plnění přímý dopad. Těchto cílů, nebo tyto cíle se týkají nás všech eh, na místní, regionální, národní i evropské úrovni. Jak jsem říkal, od chvíle, kdy jsme začali pracovat na tomto stanovisku, jsme se snažili, aby výsledný text postavil do centra zájmu tohoto fondu lidi. Mladé, děti, postižené, migranty. A aby byl také v souladu s obranou zájmu místních a regionálních orgánů, protože právě my sehráváme zásadní roli při používání tohoto fondu v našich regionech a v našich městech. Jak jsem říkal, pracovali jsme s přispěním všech politických frakcí a snažili jsme se odrazit různá vnímání, různé perspektivy s cílem, aby toto tak relevantní stanovisko, tak relevantní pro evropské místní a regionální orgány, bylo schváleno tímto plénem s co nejširším koncensem. Děkuji. Děkuji. Kdo ještě si chce vzít slovo do obecné rozpravy? Nevidím, že by se někdo hlásil, ale myslím si, že jsme o tomto před chvílí opravdu už doširoka rozmlouvali, takže teď už můžeme rovnou přistoupit k hlasování. Teď to bude trošičku složitější. Navrhuji, abychom hlasovali en blok pro návrh 1 až 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Návrh 4. Kdo je pro? Proti? Přijato. A teď navrhuji, abychom hlasovali společně o návrzích 5 a 30. Kdo je pro? Kdo je proti? Odmítnuto. Takže teď pozměňovací návrh 6, kdo je pro? Ale pětka nebyla přijata. Pozměňovací návrh 6, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 7, kdo je pro? Kdo je proti? Odmítnuto. 8, kdo je pro? Proti? Přijato. Teď tady máme společné hlasování o návrzích 9 a 31 zpravodaje. Nikdo není proti, takže hlasujeme společně, kde pro, proti, přijato. A tím pádem pozměňovací návrhy 9, 31, 32, 33 a 34 odpadají. A teď se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 10. Pokud bude přijat, tak odpadne návrh 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Odmítnuto, takže teď hlasujeme o 12. Kdo je pro? Proti? Přijato. A teď navrhuji, abychom hlasovali v bloku o 13. a 14. Kdo je pro? Proti? Přijato. 15 už tedy odpadá, takže 16, kdo je pro? Proti? Odmítnuto. 17, kdo je pro? Proti? Přijato. 18, kdo je pro? Proti? Přijato. 19 pro, proti, odmítnuto. Ne? Elektronické hlasování. Le vote est clos et Končím hlasování a návrh je zamítnut. Pozměňovací návrh 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 21. Kdo je pro? Proti. Elektronické hlasování. Le vote est clos. Končím hlasování a návrh je zamítnut. Teď v bloku o návrzích 22, 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. A teď 24. To by potom odpadly 24 až 27. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 28 a 29 v bloku. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Toto už všechno prošlo vzhledem k předcházejícímu hlasování, takže 35. Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu 35. Kdo je pro? Kdo je proti? Odmítnuto. 36. Kdo je pro? Proti? Elektronické hlasování. Čekám. Le vote est clos et la... Končím hlasování a pozměňovací návrh je zamítnut. 37, kde pro? Proti? Zamítnuto. 38, kde pro? Proti? Zamítnuto. 39 to odpadlo, takže 40, kde pro? Proti? Odmítnu, zamítnuto. 41. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 41. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 42. Pro? Proti? Zamítnuto. 43. Pro? O čem? 43, ano. Takže dávám slovo ke 43. Chci jenom říci, že v těchto sociálních ukazatelích, která, které budou zohledňovány v budoucnosti, že ty jsou velmi důležité. Ale je zde jeden, který bychom možná měli lépe vyjasnit. Když se hovoří o integraci imigrantů, tak se nemůžeme dívat pouze na ten čistý přírůstek migrace, ale musíme si uvědomit, že integrace vyžaduje byty, poskytnutí zdravotní péče, vzdělávání a tak dále. Takže je důležité vzít v úvahu to, aby příhraniční regiony dostaly více peněz. Děkuji. Žádná další žádost za slovo, takže hlasujeme, kdo je pro 43. Kdo je proti? Elektronické hlasování. Le vote est clos et... Končím hlasování a návrh je přijat. 44, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 45 zpravodaje, tím pádem odpadne 46. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 47. Kdo je pro? Proti? Přijato. 48. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 49, kdo je pro? Proti? Přijato. 50, tím pádem by odpadla 51, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 51, tím odpadne 52, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 52, kdo je pro? proti, přijato. A 54, kdo je pro, kdo je proti, přijato. A teď hlasujeme o stanovisku jako celku, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Stanovisko je jednomyslně přijato. Blahopřejeme všem, kteří k tomu přispěli. Na pořadu jednání teď máme stanovisko o návrhu nařízení o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o fondu soudržnosti. A zvu zpravodaje Michela Riesbermana, aby prezentoval zde za předsednickým stolem své stanovisko. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Pane zpravodaj, máte slovo. Dank u wel, voorzitter. Děkuji, pane předsedo. Nejdřív eh, poděkuji všem, kteří přispěli k té důležité práci na tomto stanovisku. Velice dobře jsem spolupracoval s zaměstnanci výboru regionu, zejména Gustavo Lopézovi a Luci Bertole bych chtěl poděkovat. Eh, potom eh, také André Lafta z ALDE a potom také Denis Vedema také velice tvrdě eh, pracoval jako můj vlastní expert eh, a já doufám, že se to odráží na kvalitě textu, který máte před sebou. Při jeho přípravě eh, jsme také dobře spolupracovali s jednotlivými zainteresovanými stranami, se kterými jsme mluvili a, a, mluvili a s spolupracovníky Evropského parlamentu a jeho poslanci. Debatu jsme vedli se zpravodaji a spoluzpravodaji z různých výborů protože e, Evropský parlament už je hodně daleko v debatě o tomto a, a, a, a proto opravdu ty debaty byly e, velmi intenzivní. E, musím říct, že je tady velká jednomyslnost. Eh, velký, eh, velká jednota směru eh, návrhu výboru regionů v tom, co máte před sebou a tím, co navrhuje Evropský parlament. Takže je zřejmé, že tady máme partnerství a že, máme, že vidíme stejné zájmy a stejné hodnoty, hodnoty jako poslanci Evropského parlamentu a my jako místní zástupci v přítomnosti komisařky Krecu už jsme si vyměnili názory k tomuto a já vám a k tomu nebudu eh, už tedy více eh, říkat, protože před vás ještě čeká eh, dlouhý den. Každopádně návrhem Evropské komise se dělá velký krok vpřed k modernizaci politiky soudržnosti a k zjednodušení její implementace. Pořád eh, říkám, že je třeba zajistit, aby ta politika byla eh, dostupná pro všechny. Je to důležitá politika, protože se to eh, občanů týká pravděpodobně nejpřímějším způsobem, jak může. Politika soudržnosti a ty dva fondy, o kterých se dnes bavíme, jsou opravdu mm, základem ve společnosti Horizont 2020 a Invest EU se to bude jmenovat tedy brzy pro tento také platí. Malé podniky, střední a malé podniky eh, se eh, dostávají právě eh, k penězům přes tyto fondy, hm, o kterých se dnes bavíme. My jsme v rámci Koteru i dnes dostali řadu pozměňovacích návrhů a já jsem se pokusil co nejvíce zohlednit z nich do svých pozměňovacích návrhů. To nebylo jednoduché, protože řada z nich byla protichůdná a otázkou potom bylo, kterou cestou se vydat. Eh, komisař eh, Ettinger už eh, kdysi řekl, pokud se z každé strany na vás něco sype, tak jste asi zvolili správnou cestu a já si myslím, že to platí i pro tuto zprávu. Ještě bych chtěl vysvětlit celou řadu věcí. Nejdůležitější debata, která se vedla, se týkala roli regionu a tematické koncentrace. Ve zprávě jsem navrhl eh, se eh, více zaměřovat na tematickou koncentraci na úrovni regionu, než to navrhuje Evropská komise. Eh, vedlo to k určité debatě, ale rád bych navrhl, abychom to aby, abychom si to o tom rozhodovali opravdu spíše my na úrovni regionu a ne, aby to dělal za nás někdo jiný. Potom se tady samozřejmě bavíme o procentech, o tom, kolik e, z rozpočtu se musí dávat na jednotlivá témata a já si myslím, že ten návrh tak, jak je, je teď, e, teď e, tím nejlepším dosažitelným kompromisem mezi různými postoji, které v komisi byly. Potom je tady také úloha nejodlehlejších regionů a dalších zranitelných regionů, na našem krásném kontinentu. Hovoří se tady eh, o různých výjimkách, eh, které je třeba nebo není třeba eh, udělat. To je pochopitelné, protože v textu Evropské komise se nehovoří tolika o specifikách. Není tam přesně řečeno, co Evropská komise čím myslí. Evropská komise to myslí, to považuje za výhodu Eh, protože se tam nechává hodně eh, velká flexibilita eh, pro vlastní přizpůsobení. Pokud tam budeme dávat dlouhé seznamy se specifickými výjimkami, tak bude těžší něco potom přizpůsobit, nebo to potom přizpůsobit vlastní realitě. Takže každopádně já bych vás vyzval, abyste ten text nesnažili se komplikovat různými specifickými body Eh, než je to eh, nezbytné pro jeho mm, provádění. Pane předsedo, to je ode mě všechno. Děkuji. Ještě někdo se hlásí do debaty? Ano? Eh, Já bych chtěl poděkovat zpravodaji za tuto zprávu. Nejenom proto, že je důležitá pro regiony, ale taky proto, že skýtá příležitosti eh, k vytvoření pracovních míst, které občané v celé Evropě naléhavě potřebují. Členové výboru znají různé příklady, kdy eh, Evropský fond regionálního rozvoje pomohl městům a regionům. A je nesmírně důležité tyto příklady zveřejňovat a šířit o nich, šířit o nich povědomí. Strukturální fondy by měly i nadále financovat regiony a musíme vyslat jasný signál evropským institucím i členským státům. Prostřednictvím Aliance pro soudržnost výbor regionu ukázal, jak komunikovat o strukturálních fondech, čehož bychom měli dělat více. Děkuji vám. Merci beaucoup. Je... Děkuji. Už nevidím nikoho dalšího, kdo by se hlásil o slovo. Takže začneme hlasovat o pozměňovacích návrzích. Pozměňovací návrh 1, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 2, kdo je pro? Kdo je proti? Odmítnuto. 3, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 4, zpravodaje tím odpadají původní čtyřka a pětka. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Šest zpravodaje, který ruší šestku až osmičku původní. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Návrh 9 zpravodaje, který pokrývá návrhy 9 až 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Návrh 13 zpravodaje, kterým se ruší 13 a 14. Kdo je pro? Přijato. 15 zpravodaje, který pokrývá 15 až 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Návrh 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Návrh 19 zpravodaje, který ruší původní 19. Kdo je pro? Proti? Přijato. Návrh 20. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 21 pro? Proti? Zamítnuto. 22 pro? Proti? Zamítnuto. 23 pro? proti, zamítnuto 24 pro, proti, zamítnuto. A teď eh, závěrečné hlasování. Kdo je pro stanovisko? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Stanovisko je také jednomyslně přijato. Blahopřeji. Le prochain avis Další na řadě je stanovisko, které se týká návrhu nařízení o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Evropská území spolupráce, což je lépe známo pod názvem Interreg. A zvu sem na tribunu naši zpravodajku Marianne Antoinette Maupertuis a jakmile dorazí, hned jí dám slovo. u Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Územní spolupráce, známá pod označením Interreg, je jedním z politických mechanismů, který je pro občany nejviditelnější. Umožňuje akce a výměny zkušeností mezi územními a místními celky na kontinentu, který je, jak říká náš předseda, kontinentem s největším počtem vnitřních hranic. Tato spolupráce je zásadní pro podporu hospodářské soudržnosti, sociální a územní soudržnosti mezi našimi regiony, ale také proto, abychom pracovali s třetími zeměmi za našimi hranicemi, za našimi vnějšími hranicemi. A Evropanům to velmi leží na srdci. Jak jsem zjistila v uplynulých třech měsících, proběhla celá řada schůzek v terénu, které mi to potvrdili. Dnes tedy řešíme nejen legislativní techniky, ale jde nám také o ekonomický, sociální a kulturní rozvoj i o vizi jednotné Evropy, která ve svém rámci rozvíjí projekty spolupráce, které umožňují také spolupráci se sousedy. Jsme také rádi, že návrh komise usiluje o zjednodušení a dosažení synergii, především s třetími zeměmi. Je tam specifický článek pro malé projekty, který už navrhl tento výbor. Ty malé projekty jsou zásadní pro zapojení co největšího počtu Evropanů do této spolupráce. Jsme také rádi, že komise uznala zvláštní potřeby nejvzdálenějších regionů. Je zde tedy nová část 3, která je na dohnáním historického handicapu. Slibuje také mezi regionální investice do inovací, které umožní podpořit regiony, které mají strategie inteligentní specializace, jak tady před chvíli zmínil Marku Markula. Ve výboru Koter jsme dospěli k závěru, že některé body v textu je třeba vylepšit, pokud chceme, aby spolupráce byla prospěšná pro všechny regiony, aby byla jednoduše realizovatelná a aby vycházela z víceúrovňové logiky a z principu subsidiarity. Jak připomněla komisařka Krecu, to by mělo přiblížit Evropu občanům. Hlavní návrhy, které jsme předložili v Koteru a které jsou dnes obsaženy v návrhu stanoviska, byly vypracovány ve spolupráci s poslancem Arimontem z Evropského parlamentu a byly přijaty v pondělí ve výboru REGI, ale také v návaznosti na zprávu Mariny Schneider, která byla před chvílí přijata. Rozpočet na Evropskou meziregionální spolupráci by měl být navýšen z 2,5 na 3 globálního rozpočtu na soudržnost, což by mělo umožnit dále financovat tradiční spolupráci a především tedy Interreg Evropa, která je pouze žádná celá 20 politiky soudržnosti, jak připomínám. Také jde o to, aby míra spolufinancování přišla ze 70 na 85 Hodně aktérů na nás eh, v tomto směru apelovalo. Také vyžadujeme navíc eh, žádná celá 3 z politiky soudržnosti po dohodě s poslancem Arimontem, ale také po dohodě se zpravodaj Mariny a Schneiderem, aby se financoval nový nástroj meziregionální investic do inovací. Jedna miliarda eur na inovace, to je zcela zásadní a mělo by to být eh, obsaženo ve zvláštní kapitole a to my navrhujeme, protože přináší velkou přidanou hodnotu, je specifický, pokud je o zprávu a řízení, ale také právě proto, že je velmi odlišný od evropské územní spolupráce v tradičním slova smyslu. Navrhli jsme tedy kompromisní pozměňovací návrh se všemi politickými frakcemi. Všechny politické frakce jej potvrdily a před, za chvíli vám tedy bude předložen. A ten navrhuje, aby tento nový mechanismus byl otevřen pro všechny regiony Evropské unie i u těch nejméně rozvinutých regionů nebo geograficky a strukturálně znevýhodněných regionů. Pokud o námořní spolupráci, jsme toho názoru, že musí být i nadále v té části věnované přeshraniční spolupráci. Už jsem to říkala několikrát. Hranice, ať už je mořská nebo pozemní, s mostem či bez mostu, s tunelem či bez tunelu je i nadále hranicí a některé regiony mají jak námořní hranice, tak i pozemní hranice. A konečně v kontextu Brexitu jsme také žádali, aby vícestranná spolupráce se Spojeným královstvím byla zachována v rámci přidružení podobného, jako je přidružení Norska. Pochopitelně to bude také záležet na tom, co na to řeknou naši britští přátelé. Konečně jsme přijali všechny pozměňovací návrhy, které jsou v souladu s duchem mých slov, byly odhlasovány v Kotaru, potvrzeny politickými skupinami. My jsme z nich vyvodili i nové kompromisy, ke kterým se teď budeme vyjadřovat. Velmi upřímně děkuji všem skupinám, které přispěly k obohacení tohoto návrhu. Děkuji službám Koter za jejich pomoc a svému neúnavnému expertovi děkuji a také v současném kontextu euroskepticismu děkuji všem místním aktérům, všem místním orgánům, které působily všude v Evropě, přímo v terénu a které neustále potvrzují, že je možné cestou spolupráce vytvořit společnou udržitelnou budoucnost. Děkuji, hlásí se někdo o slovo? Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat zpravodajce za toto stanovisko. Interreg je velkým pokrokem pro města a regiony, které se do něj zapojují. I my jsme zažili určité skupiny, a například stránka interreg.eu e je skvělým nástrojem pro každého starostu, radního nebo poslance. Všichni tito by k ní měli mít přístup. Právě tak tato stránka nabízí řešení nejsložitějších problémů měst a regionů. Je to naděje a budoucnost pro města a regiony, proto děkuji za tento skvělý dokument. Děkuji. A nyní má slovo Miguel Jubiu. Děkuji, děkuji Spravodajce za návrh, se kterým v 95% souhlasíme, i když máme určitý rozpor, to je v té složce 5, tu my považujeme za zásadní pro meziregionální spolupráci, která vychází také z naší minulé zkušenosti, už na tom pracujeme v rámci tematických platform, ale na druhé straně chci zdůraznit a upozornit na jednu věc. Říkali jste, že jsou zde kompromisy na poslední chvíli. Chci velmi jasně říci, že pokud budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích 18R a 10R unblock, tak eh, nezohledníme jednu velmi důležitou věc, protože před pár dny na výboru REGI Evropský parlament eh, schválil kompromis eh, k návrhu územní spolupráce a v tomto kompromisu Evropský parlament navyšuje rozpočet věnovaný programu Interreg na 11,67 miliard. To znamená, je to o 10 více, než eh, tato zpráva teď požaduje. Takže bychom se dostali do paradoxu. Výbor regionu by žádal více nebo tedy méně peněz než Evropský parlament pro tak klíčový program, jako je Interreg. Takže prosím, eh, zvažte to při hlasování. Pozměňovací návrhy 10R a 18R s těmi já nesouhlasím a doufám, že tyto kompromisy na poslední chvíli nebudou potvrzeny. Ale chci zdůraznit, že alespoň se musíme uvést do souladu s tím, co požadoval Evropský parlament a žádám, abychom hlasovali proti pozměňovacím návrhům 10R a 18R, s nimiž nesouhlasím. Děkuji a nyní má slovo Janet Bayer. Eh, Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, tohle je důležitá otázka a důležitá zpráva. Dlouho se eh, eh, vedla debata o komponente 5, což jsou ty eh, interregionální investice a byla by chyba, kdyby pozměňovací návrh zpravodaje 18R by spadl po stůl, protože potom bychom, by byl přijat, protože potom bychom eh, ztratili eh, důležitý nástroj pro meziregionální spolupráci. Eh, byla tady dlouho debata o tom, jestli je to pro všechny regiony je. Má to podpořit průmyslovou modernizaci a to je mm, v Evropě třeba. 3. Mm, prosince výbor pro regionální rozvoj Evropského parlamentu byl proto, aby se ten rozpočet takto zanechal v rozpočtu, ten návrh zanechal v rozpočtu takže prosím, eh, eh, volte proti 10R a 18R a eh, naopak pro 10. Luc van den Brande. Děkuji, pane předsedo. Já podporuji dvě kolegyně, jejich argumenty. Dovolím si explicitně říci a tady od ukazuji na iniciativu belgické vlády, to je ta 34, 43, kde se hovoří o inovativní meziregionální spolupráci. Jak už tady eh, eh, bylo dříve řečeno, eh, musíme se zabývat tím, aby nejenom správní regiony, ale i by funkčně provázané regiony spolu navzájem mohly jednat na inovativním způsobem. Dávám eh, příklad eh, eh, Lovaně, Einhovenu a Cách. To je inovativní trojuhelník a opravdu by bylo mm, kapitálním omylem, kdybychom tu komponentu 5 už nenechali v naší zprávě. Paní zpravodajka napsala dobrou, dobré stanovisko, to souhlasím a myslím si, že to dodání komponenty 5 je důležité a rozhodně to není v rozporu s tím, co se tady eh, navrhuje. A naopak bychom mohli mít eh, velké problémy, kdybychom to eh, vyčlenili. Takže prosím, nechť se paní zpravodajka tím znovu ještě bude, zabývá a zahrne to do té zprávy. Děkuji. Nevidím, že by se někdo další hlásil o slovo, takže vracím slovo naší zpravodajce. Děkuji, pane předsedo. Nejdřív tedy připomínám, že jsou věci související s evropskou územní spoluprací, které jsou velmi důležité v oblasti námořní spolupráce, zachování komponentu 3, to je Interreg Evropa, který se týká prakticky všech regionů v Evropě. A potom ten komponent 5, který je také velmi důležitý, vyžadoval velkou diskuzi v komisi Kotera. My jsme potom rozhodli ve výboru Koter také na žádost eh, zástupců regionů, které jsou zapojeny do sítě Vanguard, eh, jsme se rozhodli pro tento kompromis, který byl vypracován na následujícím základě. Specifická kapitola pro iniciativu v oblasti meziregionálních inovací, my samozřejmě podporujeme tento komponent 5 pouze v globální struktuře evropské územní spolupráce. Vyžadujeme nebo žádáme v tomto kompromisním pozměňovacím návrhu, aby to byla zvláštní kapitola dobře zacílená, protože tady nejde o tradiční spolupráci, jde o to, jak jste říkali, o iniciativu ve prospěch inovací, která vůbec nepoužívá stejné mechanismy jako tradiční spolupráce, třeba Interreg Evropa nebo přeshraniční spolupráce. To také umožní posvětit v uvozovkách, jako to udělali v parlamentu a jako to bylo také ve zprávě Schneider Mariny. Umožňuje to posvětit prakticky jednu miliardu 970 milionů eur přesně na tuto iniciativu meziregionálních inovačních investic, takže je velmi důležité opakovat, že komponent 5 rozhodně není ohrožen, naopak komponent 5 má specifickou kapitolu se zvláštním financováním a rada v pátek odpoledne dospěla k závěru, že tato iniciativa musí být financována z fondu FDR Mainstream. Takže poslední bod, který se týká té první poznámky Miguela. My jsme členy stejné skupiny. Ta suma je v podstatě stejná. Nejsme pod úrovní toho, co požaduje Evropský parlament. Od srpna jsme spolupracovali Eh, s poslancem Aremontem, já jsem ho informovala o všech mých návrzích, on některé z nich začlenil. My navrhujeme 10 miliard na tradiční spolupráci, včetně těch eh, nejvzdálenějších oblastí a potom ještě 970 eh, milionů eur pouze na tuto spolupráci specifickou kapitolu na tento komponent 5. Poslední bod. Evropský parlament eh, souhlasil s naší myšlenkou, protože v pondělí odpoledne ve výboru REGI odhlasoval, že třeba integrovat všechny regiony, i ty nejméně rozvinuté do tohoto mechanismu, protože spolupráce se nemůže týkat jen hrstky regionů v Evropě. Inovace, technologické inovace a tak dále musí umožnit všem regionům, aby konvergovaly k tomu, že budou mít co největší příjmy na hlavu. Takže to jsem chtěla říct si na obhajobu tohoto pozměňovacího návrhu 25. A potom pozměňovací návrhy 10R a 18R jsou pouze důsledky Miguelových pozměňovacích návrhů. Děkuji a teď jsme se dostali pozměňovacím návrhům budeme hlasovat a en blok 1 až 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Návrh 5R navr- nahrazuje ten původní. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Návrh 6R nahrazuje 6 a 7. Kdo je pro? Proti? Přijato. A teď eh, v bloku 8 a 9, kdo je pro, proti, přijato. A teď navrhuji společné hlasování o návrzích 10R a 18R. A to má důležitý dopad, protože tím by odpadla 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 40, 4, 46, 18, 19 a 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Nous en venons au 15R. Teď 15R, tím padá 15, 16, kdo je pro? Proti? Přijato. A teď jsme se dostali k 1,20, kde je pro, proti, odmítnuto, 22, tím odpada 23, kde je pro, proti, zamítnuto, 23, kde je pro, proti, zamítnuto. Takže teď se dostáváme k 25 a k tomu je kompromisní, ústní kompromis. Pokud je tento návrh přijat, tak 26, 27 a 28 odpadají, takže žádám zpravodajku, aby vysvětlila ten ústní pozměňovací návrh. Ano, v té poslední vlně pozměňovacích návrhů se na mě obrátili nejvzdálenější regiony, které nemohly být na zasedání koter, ale chtěli, aby ten výraz nejvzdálenější tam byl takto obsažen, i když se jich to vlastně týká. Vzhledem k tomu, že se jednalo o kompromis se všemi frakcemi, tak jsme se obrátili na všechny frakce, konzultovali jsme je a je to v podstatě jen semantický pozměňovací návrh. Kdo je pro tento ústní kompromis? Kdo je proti? Přijato. A teď 29, tím odpadá 30 a 31, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 30, kdo je pro? Proti? Elektronické hlasování. Le vote est clos et la... Končím hlasování a návrh je přijat. Třicet dva, protože třicet jednička odpadla. Kdo je pro? Proti? Přijato. 33, tím odpadne 34. Kdo je pro? proti, zamítnuto. 34, kdo je pro, proti, zamítnuto. 35, tím odpadne 36, 37 a 51, kde pro, kde proti, zamítnuto. 36, kde pro, kde proti, přijato. 37. Kdo je pro? Proti? Přijato. 38. Kdo je pro? Proti? Přijato. 39, tím by odpadla 40. Kdo je pro? Proti? Přijato. 41, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 42, kdo je pro, proti, zamítnuto. 43, kdo je pro, proti, přijato. 44, kdo je pro, proti, zamítnuto. Teď 47, kdo je pro, proti, zamítnuto. 48 a 49 jsou identické, takže hlasujeme o obou zároveň. Kdo je pro? Proti? Přijato? 50, kde je pro? Proti? Přijato? Nous votons sur le... 51. Kdo je pro? Proti? Přijato. 52. Kdo je pro? Proti? Elektronické hlasování. Le vote est clos. Končím hlasování a návrh je zamítnut. 53 a 54 v bloku, kdo je pro, kdo je proti, přijato. A teď se dostáváme k závěrečnému hlasování, kdo je pro stanovisko, kdo je proti, kdo se zdržel. Návrh je širokou většinou přijat. Blahopřeji paní zpravodajce. A teď se dostáváme k bodu 9, což je v podstatě mladší bratr toho předcházejícího a to je návrh nařízení o vytvoření přeshraničního mechanismu. A naším zpravodajem je kolega Buke Arence, kterého s vosem na tribunu. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Pane zpravodaj, máte slovo. Meneer de voorzitter. Pane předsedo, vážení kolegové, nejdříve bych rád poděkoval a, a, mm, odborníkům sekretariátu eh, v výboru Koter a také eh, frakci eh, PES za to, že mi pomáhali s prací a také děkuji za konstruktivní spolupráci s pravodají Evropského parlamentu jako starosta obce nizozemské v německém pohraničí s jsem eh, si dobře vědom eh, důležitosti a síly eh, v přeshraniční spolupráci. V posledních letech se nám podařilo dosáhnout různých úspěchů právě díky těmto nástrojům přeshraniční spolupráce. Hranice zůstává v určitých příkladách, případech překážkou na správní a právní úrovni a potřebujeme při naplňování společných projektů a proto potřebujeme eh, opatření, eh, která přizpůsobíme eh, totiž právě tomu, aby se to zjednodušilo, protože 30% občanů Evropské unie nakupuje a žije v těchto oblastech a je zatíženo těmi zdvojenými a složitými procedurami. Proto ten návrh, eh, který vám eh, předkládáme, eh, má být právní iniciativou pro odstranění takových, takových překážek. Je to dobrovolný mechanismus. Regiony jej mohou využít při, pro vyřešení konkrétních problémů v konkrétních pro Eh, případech, tak aby mohli přiblížit svoji legislativu eh, legislativě sousední eh, země. Chtěli bychom poděkovat lucemburskému předsednictví z roku 2015 za tu stávající iniciativu. Díky tomu mají regiony mít k dispozici nástroje společného hledání řešení a důležité je, aby <clears throat> takovéto ehm, mechanismy eh, eh, mohly fungovat bok po boku s jinými. Chci mi navázat na dobré eh, příklady v rámci Lux Unie nebo také v Severské radě v výboru Koter i e, se nám podařilo spolupracovat spolu e, se s pravodem v Evropském parlamentu, abychom přišli s e, vyváženým stanoviskem a chci zdůraznit následující věci. Je třeba jasná komunikace k rozptýlení pochybností. Měli bych, budeme potřebovat ještě dobré příklady k tomu, abychom mohli uh, přejít k rychlé a efektivní implementaci a potřebujeme dobro, dobré hodnocení mechanismu, abychom dobře posoudili, jestli to nařízení funguje v praxi, tak budeme moci spolupracovat společně a efektivně nasadit e, prostředky e, schválením návrhu zprávy. Máte e, i jasný signál radě ministrů, protože řada členských států, včetně mého vlastního, se zdráhá mm, Eh, pod, podprdi, eh, potvrdit tento eh, návrh, má pochybnosti. ale my musíme dát jasně signál, že tento mechanismus je třeba a proto je naše stanovisko velice důležité. A proto bych rád závěrem různým kolegům prakticky ze všech frakcí našeho výboru rád poděkoval za spolupráci v podobě konstruktivní diskuse a e, podnětu e, pro e, naši práci. Myslím si, že to jasně ukazuje, že se nám podařilo sehnat širokou oporu pro naše stanovisko v rámci našeho výboru i celého výboru. Děkuji. Hlásí se někdo o slovo? Zdá se, že nikdo, takže budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích. Pozměňovací návrh 1 v bloku z návrhy 3, 9 a 10. A pokud je přijat, tak tím odpadnou návrhy 2 a 13. Kdo je pro tento pozměňovací návrh? Kdo je proti? Přijato. Návrh 4 společně s návrhem 6 a 12. Kde pro? Proti? Přijato. 5. Kde je pro? Proti? Přijato. 7. Kde je pro? Proti? Přijato. 8. Kde je pro? Proti? Zamítnuto. Návrh 11. Kdo je pro? Proti? Přijato. Návrh 14. Kdo je pro? Proti? Přijato. Návrh 15. Kdo je pro? Proti? Přijato. A hlasujeme závěrečné hlasování o stanovisku, kde pro, kde proti, kdo se zdržel. Stanovisko je přijato jednomyslně. Blahopřeji panu zpravodaji a doufejme, že výzva, kterou tento, toto stanovisko vysílá směrem k vládám, bude vyslyšena. Já to mohu podpořit, protože já velmi dobře znám historii tohoto nástroje a přeji mu spoustu úspěchu. A teď se dostáváme k bodu 10 na našem pořadu jednání, ale teď si nejsem jist, že to půjde tak rychle jako u bodu číslo 9, protože se dostáváme ke stanovisku o reformě společné zemědělské politiky a já zvu sem na tribunu našeho kolegu, zpravodaje Guillaume Krose. Bella domanda, sai che non lo so. To by bylo skvělé, kdyby sem zpravodaj přišel, protože tím opravdu zbytečně ztrácíme čas. Prosím pana zpravodaje, aby opravdu přišel k nám na tribunu, protože nechat nás takhle pět minut čekat, to opravdu není příjemné. Máte řečnickou dobu a ta už vám běží. Allez, on Euh, Děkuji, pane předsedo, já se opravdu omlouvám. Měli jsme problém s komunikací. Ze všeho nejdříve chci poděkovat všem kolegům, kteří se podíleli na vypracování této zprávy. To je důležitá zpráva, kterou tady řešíme. Zároveň je to zpráva, která pochopitelně se týká té první politiky společenství, sice společné zemědělské politiky. Někteří mě říkali, že je spousta pozměňovacích návrhů, 304, ano, ale určitě víte, že v Evropském parlamentu na stejné téma je 7 tisíc pozměňovacích návrhů. Takže to jasně svědčí o vůli našeho výboru se zapojit, protože je to důležité téma, ale zároveň je to také výsledek dlouhé práce, kterou jsme vedli s týmem výboru regionu a mým expertem. Hlavní prioritou výboru regionu je rozvoj rodinného zemědělství, udržitelného zemědělství všude, ve všech regionech, v celé Evropě. Aby se zmírnili rozdíly mezi městskými a venkovskými oblastmi a naplnili výzvy související s územní soudržností, které jsou napsány v Lisabonské smlouvě. Pokud jde o stanovisko, které jsme přijali ke společné zemědělské politice loni, tak eh, připomínáme, že jsme všichni volali potom, aby SZP byla spravedlivá, udržitelná, solidární a i nadále společná. Pozměňovací návrhy, které jsem vám předložil, jdou pochopitelně tímto směrem. To jsou tedy návrhy, pozměňovací návrhy k návrhu komise. Pochopitelně potřebujeme spravedlivější rozdělení prémii. Připomínám, že 3 zemědělců pobírá 50 veškeré potvory a 20% zemědělců 80%. Takže je jasné, že potřebujeme lepší rozdělení prostředků. A ve zprávě se také hovoří o vnitřní a vnější konverzi, konvergenci, hovoří se o posílené redistribuční platbě, to znamená že ta první platba bude nejvyšší. Hovoří se také o bonusu, povinném bonusu pro mladé zemědělce, pro členské státy. Hovoří se také o povinné podpoře malých eh, zemědělských podniků, protože právě z nich eh, žijí jednotlivá území. Chceme udržitelnější SZP, která bude reagovat na výzvy v oblasti životního prostředí a klimatu. I zpráva OSN jasně svědčí o tom, že musíme velmi rychle snižovat emise skleníkových plynů a zemědělství v tom hraje svou roli. Žádám vás tedy, abyste podpořili rotaci kultur, která bude spojena s podmíněností a dobře vytvořených ekologických mechanismů, které budou odměňovat zemědělce za ekologický přístup. Chci, aby se také zvýšila produkce bio, postupně se snižovalo používání pesticidů, podporovala se biodiverzita a skoncovalo se s klecovým chovem. Potřebujeme spravedlivé a stabilní zemědělské ceny. Loni ve stanovisku jsme řekli, že regulace trhu je lepší než náročné nákladné pojištění. Prosím, abyste tedy podpořili návrh na dobrovolnou regulaci v oblasti krize a taky transformaci zemědělského modelu v model, který bude odolnější a více rozlišený. Prostřednictvím rozvoje venkova je možno podporovat rozvoj venkova s tím, že se nebudou snižovat také míry spolufinancování. Prostředky z druhého pilíře musí být určeny na modernizaci a ty musí také tímto směrem. horská, horské zemědělství, bioprodukce a tak dále, to vše musí být podpořeno, je to důležité pro přidanou hodnotu, je to důležité také z hlediska zaměstnanosti a veřejného zdraví. To pojištění to není dobrý nástroj, navíc to vůbec eh, nepatří do nástrojů rozvoje venkova. Chci také zdůraznit, že je důležité, aby toto, tato nová společná zemědělská politika byla i nadále společnou, aby to nebylo nějakým eh, závodem. Proto jsme právě k návrhu komise přidali cíle, jasné vyčíslené cíle které reagují na výzvy, kterým čelíme. Pokud tyto návrhy vypadají někdy příliš náročné, tak eh, musím říci, že jsou nezbytné k tomu, aby se zachoval rozpočet pro SZP tak, jak si to všichni přejeme, aby bylo možno dostat závazkům, které jsme přijali v zájmu udržitelné, solidární, spravedlivé společné zemědělské politiky. A proto vás, kolegové, žádám, abyste podpořili pozměňovací návrhy, které předkládáme k textu komise. Děkuji, tím jsme se tedy dostali eh, k obecné rozpravě a já dávám slovo kolegovi Vincencovi Biankovi. Pane předsedo, já velmi dobře vím, protože jsem se účastnil života výboru regionu už v době, kdy byl tento výbor utvořen, že zemědělská politika to je oblast, ke které se výbor regionu, ale i Evropský parlament a další orgány vyslovují a ukazují na velké rozdíly a debata je často velmi složitá. Uznávám, že ta rozprava bude dnes ještě složitější kvůli tomu, že toto stanovisko nebylo diskutováno na výboru. Možná by to bylo užitečné a vhodné vzhledem k tomu vysokému počtu pozměňovacích návrhů. Bylo by dobré, aby se na to výbor podíval do detailu, ale teď je ta rozhodující etapa italská delegace, já hovořím jménem italské delegace, nejen tedy jako osobní představitel socialistické evropské strany, se rozhodla, že závěrečné hlasování k usnesení bude určeno tím, jak výbor regionu bude přistupovat k pozměňovacím návrhům, které jsou zde prezentovány. Stanovisko zpravodaje je v některých aspektech velmi pozitivní, ale v jiných aspektech je pro nás zcela negativní, nebere v úvahu požadavky zemědělského světa, toho světa transformace náležitým způsobem. A to je důvod, proč jménem italské delegace prohlašuji, že naše závěrečné hlasování bude záviset na tom, jak proběhne hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím kolegy, aby se velmi pozorně dívali na všechny pozměňovací návrhy, protože některé pozměňovací návrhy zpravodaje budou mít dopad i na další pozměňovací návrhy, které předkládali členové výboru. Takže prosím, vyzývám vás k velké pozornosti, protože je to důležité hlasování. Merci beaucoup. La... Děkuji vám a slovo má náš kolega Martínez. Muchas gracias, presidente. Eh, děkuji, pane předsedo. Ano, já myslím, že opravdu počet pozměňovacích eh, návrhů ukazuje, jak velice nám společná zemědělská politika leží eh, na srdci. Chceme mít moderní tu, tuto politiku, chceme mít, aby byla spravedlivá pro všechny, aby zajišťovala konkurenceschopnost tohoto sektoru a aby tam byly příslušná opatření, která umožní trvalou udržitelnost zemědělských eh, podniků, dobrý rozvoj venkovu, venkova a, eh, a to všechno jsou naše hlavní starosti. Eh, myslíme, že není možné v této politice škrtat, je potřeba mít alespoň minimální finanční prostředky a členské státy tady mají velký, velký vliv na strategické plány. Chci také říci, že je to také velká starost mladých lidí. Eh, chceme umožnit omlazení evropského zemědělského sektoru. Eh, je třeba vytvořit mechanismy, abychom zabránili tomu, že eh, lidé by neměli nárok na příslušné platby v rámci zemědělské politiky, protože to znemožní mladým lidem se zapojit do tohoto sektoru. Eh, podpory, které jsou eh, spojeny s určitými relevantními sektory, eh, jsou prioritou, aby byly udrženy a abychom mohli respektovat specifičnost tohoto sektoru. A konečně na závěr chci říci, že hájíme tuto politiku, protože chceme zabránit vylidňování venkova je eh, zapotřebí udržet aktivitu ve venkovských zónách, udržet eh, populaci ve venkovských zónách a proto chceme, aby Evropa eh, toto měla na srdci a aby věnovala příslušné prostředky za tímto cílem. Děkuji vám. Děkuji a slovo má Jacques Blanc. Já bych chtěl poděkovat zpravodaji, který Eh, odvedl vynikající práci. Je to téma zásadně důležité pro budoucnost evropského modelu zprávy ehm, eh, území tím, že se udrží zemědělské podniky na celém území Evropy. Eh, aby to byly podniky menších rozměrů, to znamená rodinné podniky, a to zejména v oblastech, eh, které mají znevýhodnění, jako jsou horské oblasti. Eh, chci říci, že tato zpráva za kterou moc děkuji, přijala do stanoviska ty názory výboru regionu, které se zabývají tak zásadními věcmi, jako je Eh, regulace z hlediska přílišné volatility zemědělských cen. A my zde ve výboru regionu eh, jsme přednesli návrhy. Ty návrhy byly zohledněny eh, v mm, rozhodnutí Omnibus Evropské unie v oblasti zemědělské politiky. A to také spadá do toho všeho, co bylo navrženo v rámci boje proti nekalým praktikám zemědělsko-potravinářského řetězce. E, to posiluje jednak omnibus a také v tomto stanovisku říkáme, že je třeba posílit kapacity zemědělců, e, spojovat se do združení e, producentů a aby jakožto takový měli možnost lépe se bránit například proti velkodistribučním řetězcům. Toto téma je dnes velmi důležité. Není to izolované téma. Zapadá do celého toho rámce neustálého působení výboru regionu. Umožňuje eh, jít ku předu. A jsem přesvědčen, že ať už jsou jakékoliv problémy, protože jsou různé eh, druhy zemědělství, jsou velké odlišnosti mezi regiony, i přesto je důležité, abychom eh, my, místní a regionální volení zástupci, prokázali naše odhodlání hájit to, eh, co bylo vždy první společnou politikou EU tedy zemědělská politika, která začlenuje globální projekt um, územního plánování. To se neomezuje pouze na to, předseda ukončuje. No. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám a uh, slovo má kolega Digo Milena. Děkuji, pane předsedo. Všichni chceme sociálně trvale udržitelné a spravedlivé zemědělství. A jak k tomu dospět? Já jsem autorem mnoha pozměňovacích návrhů, sám jsem jich předložil 115, protože nesouhlasím s pozicí zpravodaje, který aby docílil svých zájmů, se vzdálil od těch skutečných zájmů zemědělství. Jsem E, proti snižování e, pesticidů, e, což je trošku rozdílné než je dnešní tendence. Jsem proti odstraňování chovu v klecích. Chci, aby společná zemědělská politika umožňovala Eh, vytvoření sociální a ekonomické prostředí, které umožní dosáhnout dobrých eh, výsledků. Aby za všechno platili pouze zemědělci, aby pouze oni dopláceli na eh, znečišťování životního prostředí, to by mělo hrozné důsledky. Není prostě možné k tomu dospět jen tak jednoduše. Musí to být společná politika, musí zůstat společnou a chceme-li, aby zůstala společnou, nemůžeme zavádět nějaké administrativní rigidní Eh, pravidlo. Je třeba schválit eh, flexibilitu, která je zásadně důležitá pro to, aby země, které rozhodují v Radě o společné zemědělské politice, aby eh, k tomu přistupovali citlivě. Zpráva, tak jak je formulována, obsahuje velmi mnoho rigidních aspektů a já žádám kolegy, aby se podívali na tuto věc. Je tady opravdu velmi mnoho pozměňovacích návrhů a tam, myslím, je třeba o nich přemýšlet dříve, než budeme hlasovat. Hovoříme o dlouhodobém přístupu a nikoli o něčem, co tady bude jenom volebním programem. Slovo má Arnold Hatch. Thank you, Mr. President. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, jenom v krátkosti šest bodů. Za prvé děkuji panu zpravodaji Krosovi za intenzivní práci na této agendě. Revize reformy společné zemědělské politiky je obsáhlé téma. Objevilo se tam řada věcí, se kterou naše skupina nesouhlasila. které nebyly v souladu s postojem naší skupiny v minulosti. Například, když se volá po větší regulaci na zemědělství a je proti digitalizaci a další modernizaci této součásti našeho hospodářství. Pak tam jsou také pozněvací návrhy, které by měly omezit maximální podporu mladým zemědělcům na 70 tisíc euro. To si myslím, že je úplně proti duchu zprávy o mladých zemědělcích, kterou jsem napsal před dvěma lety a kterou jsme se snažili do zemědělství přilákat více mladých lidí. Konec konců mají zajistit dodávky potravin do celého světa, do Evropy zvláště. Navíc vyrovnávání přímých pladeb je pro některé členy naší skupiny nepřijatelné. Co se týče nizozemské delegace a delegace Spojeného království, tak tyto cíle jsou příliš ambiciozní a příliš se snaží snižovat emice, eh, emise a, ze zemědělství, takže svým členům dáme možnost hlasovat podle svého svědomí, protože tam jsou některé věci, se kterými nesouhlasíme. Děkuji. Děkuji vám také a nyní má slovo Rafaele Catánio, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. I já jsem předložil řadu pozměvacích návrhů a podepsal jsem ještě řadu dalších. V této zprávě je řada aspektů, ve kterých jsem nebyl předloženým textem přesvědčen a myslím si, že je potřeba jej zásadně změnit. Jsme konec konců ve výboru regionu a máme zastupovat jednotlivá území a regiony a jejich zájmy vůči ostatním evropským institucím. A co více je součástí, zeměděl, co více je součástí venkova než zemědělství. V tom se lišíme od ostatních, protože vyrábíme tradiční věci. Není to jenom tak nějaká věc, která se dá celá upravit abstraktním evropským standardem. Je to přece součást naší regionální identity. A proto musíme bojovat za jednotlivé za jednotlivé území, za jednotlivé oblasti. Já jsem regionálním ministrem zemědělství a uvědomuji si, jak důležitá témata to jsou. Určitě je potřeba se dívat jasným způsobem na propojení zemědělství a životního prostředí. Nestačí mít jenom nějaké abstraktní ekologické koncepce, musíme k tomu přistupovat prakticky, především v oblasti zemědělství, protože jinak budeme zavádět opatření, která jsou kontraproduktivní. Takže chci poděkovat panu Grosovi za odvedenou práci, ale na druhou stranu si myslím, že část, této, část tohoto stanoviska je dosti utopická, především v propojení na životní prostředí. Mám pocit, že to není úplně v souladu s potřebami skutečného života. Děkuji. A nyní má slovo kolega Jensen. Kolegyně Jensen, pardon. Děkuji mnohokrát. Já jsem si říkala, že bylo potřeba něco říci o klimatu, o biologické rozmanitosti a o humánním zacházení s zvířaty. Náš výhled je do roku 2022 a vyslali bychom slab, špatný signál, kdybychom snížili ambice. Konec konců i zemědělci závisí na klimatu a na biologické rozmanitosti. A požadavky, které jsou přísné v této oblasti, jsou pro jejich dobro. Pokud eh, špatné klimatické změny budou mít na něco dopad, tak to bude v prvé řadě zemědělství. A budeme-li snižovat ambice, tak tím vyšleme opravdu špatný signál do zbytku světa. Děkuji vám. Zdá se, že nikdo jiný už se nehlásí, takže ještě jednou dám slovo panu zpravodaji. Aha, tak ještě někdo. Já jsem chtěl mnohokrát poděkovat za tuto zprávu, která obsahuje velmi zajímavé prvky. Inkluzivní zemědělství, a podobně. Ale je tam také pár věcí, se kterými já jako liberál a jako člověk, který zná toto odvětví, není úplně pro. Zemědělství se už velmi dlouho ohýbá pod administrativním tlakem a potřebuje ulevit a ne ještě komplikovat situaci. Předkládáme tedy i my pozněvací návrhy, konkrétně 268 a 272, Eh, na stole, kde se tato zátěž ještě zvyšuje. A musím říci, že náš postoj bude záviset na určitých návrzích. Děkuji a tím už dostává slovo pan zpravodaj, tak aby reagoval na jednotlivé připomínky. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Úplně přesně nevím, jak se mám vyjádřit. A přiznám se, že jsem některými vystoupení byl trochu šokován. Když mě říkáte, že v tomto stanovisku jsou špatné věci, když mě říkáte, že je to pojato rigidně a že jsem šel proti zájmům zemědělství, tak mám pocit, že prostě se dívám na něco, nebo že poslouchám něco úplně surrealistického. Chceme naopak přidat peníze zemědělcům, malým zemědělcům, kteří potřebují větší pomoc. A myslíte si, že se jim to nebude líbit? Myslíte si, že se jim nebude líbit, když budeme mít ekologičtější opatření? Máte pocit, že to je mimo mísu? Dnes zažíváme klimatické změny. Už teď, nebude to za 10, 15 či 20 let, už teď se to děje. Takže se přiznám, že mě to tady celkem zarazilo. Já mám na starosti zem, eh, region a opravdu se na to díváme z toho pohledu, že je prostě potřeba, aby společná zemědělská politika brala tyto věci v úvahu. Pokud chceme společnou zemědělskou politiku, která se bude týkat všech na tomto světadíle, no tak potom bude potřeba, abychom měli společná pravidla, která platí pro celý světadíl. Když se říkalo, že některé, že nějaké částky mají jít na ochranu biologické rozmanitosti nebo životního prostředí nebo na redistribuci, tak teď to je přece stávající společná zemědělská politika. 80% peněz jde 20% lidí a to vás nešokuje? Takže já vás opravdu chci tady na toto upozornit. My jsme se fakticky snažili o to, aby naše zpráva a pozněvací návrhy byly vyvážené. Aby to reagovalo na klimatické výzvy, na sociální výzvy. A navíc, aby to mělo skutečný evropský rozměr pokud tam nechceme skutečný a evropský rozměr a nedáme ho společné zemědělské politice, tak ujde, zajde na ubytě. Budeme mít nějaká malá opatření tam a tam a v roce 2007 za 10 let všichni budeme žít v prostředí, které bude o 2 stupně teplejší. Prostě jsou tady velké výzvy. Jsou to výzvy sociální, společenské a poslouchejte, co říkají vaši spolupčané. Ti chtějí, abychom měli zemědělství, které od nich nebude daleko, chtějí kvalitní potraviny. Tady toho využíváme. Tady umožníme zemědělcům, aby se uživili zemědělcím a v zemědělství, aby jich tam bylo více. A říkám to jménem zemědělců, kteří se sebevraždí. Co tři dny se někdo za sebevraždí. Spousta lidí trpí nemocemi kvůli používání určitých produktů. Prostě už teď to má takovéto eh, dopady. Takže já se omlouvám, že to bylo tak emocionální, to moje vystoupení, ale opravdu si myslím, že tady je velmi zásadní výzva a prostě nebuďme dogmatičtí. Říkáte, že já jsem dogmatický, ale já si myslím, že je potřeba trochu odstoupit od toho dogmatu, že je potřeba zachovat určité zájmy. Já si myslím, že je potřeba, abychom daleko více konali a pomáhali rozvoji venkova a zemědělcům. Je to i pro dobro planety. Dobrá, konec obecné rozpravy. A tím jsme se dostali k těm nějakým třístům čtyřem pozměvacím návrhům. Jedna až čtyři blokově budeme hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Pozměvací návrh. Pět zpravodaje odpadá, ne, neodpadá. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Pozměvací návrh 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Pozměňovací návrh 7 zpravodaje, tím odpadá 7 a, a kdo je pro, proti, přijato. Pozměňovací návrh 11 zpravodaje a následně tedy odpadá 11 a 14, kdo je pro, proti, přijato. Pozměňovací návrh 15 e, zpravodaje, na základě kterého odpadá 15 až 18, kde je pro, kdo je proti? Přijato. Pozněvací návrh 19, zpravodaj na základě kterého odpadá 19 až 21. Kdo je pro? Proti? Přijato. Pozněvací návrh 22 a 23, které jsou shodné. Kdo je pro? Proti? Přijato. Pozněvací návrh 24. A ten padá. Takže 25 zpravodaj, kdo je pro? Proti? Přijato. A teď pozněvací návrh 28, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Pozněvací návrh 29, kdo je pro? A pardon, to už bylo při... A musíme na jiný pozněvací návrh. Kdo je pro 29? Kdo je proti? Budeme hlasovat elektronicky. Hm, uzavírám hlasování, bylo to přijato. A teď nás čeká pozměňovací návrh 31, ale bylo mě řečeno, že je to totež jako 30. Takže to bylo, budeme hlasovat o obou. Ne, 32, 33 to je také stejné. Kdo je pro? Kdo je proti? Budeme hlasovat elektronicky. Le vote est clos. Uzavírám hlasování, zamítnuto. A teď se dostáváme k 34, zpravodaj na základě které odpadá 34 až 36. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Pozněvací návrh 37. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Pozněvací návrh 38. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 39. Kdo je pro? Proti? Přijato. 40 pro? Proti? Přijato. 41 pro? Proti? Budeme hlasovat elektronicky. Uzavírám hlasování. Přijato. Pozněvací návrh 42, kdo je pro? Proti? Přijato. 43 pro? Proti? Přijato. A bylo stejně jako 44, takže tím se dostáváme na 45. Zpravodaje na základě, které odpadá 45 a 47. Kdo je pro? Proti? Přijato. A teď máme 48, 49 a 50, to jsou stejné, kdo je pro ně, proti, přijato. Nyní 51, 52, 53, ty jsou opět stejné, kdo je pro, proti. Budeme hlasovat elektronicky. Uzavírám přijato. A tím se dostáváme 50... Co to je tady? Padesát jedna až padesát čtyři, to jsou Kdyby to bylo tak, jako říkáte, tak by tam hlasovali o 54 dvakrát, říká pan předseda. Bylo mi řečeno, že 54, 55, 56 až 57 jsou stejné. Tak nevím, proč to tady máme. V každém případě, kdo je pro? Proti? Přijato. Tak tím se dostáváme na 58. Tak 58 odpadá, 59, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 60, kdo je pro? Proti? Přijato. 61, kdo je pro? Proti? Přijato. A bylo mi řečeno, že 62 byla stažena. Takže tím se dostáváme k 63. kde je pro? Proti? Přijato. 64 zpravodaje, na základě kterého odpadá 64 a 65. Kdo je pro? Proti? Přijato. 66 zpravodaje, na základě kterého odpada 66 až 71. Kdo je pro? Proti? Přijato. 72. Kdo je pro? Proti? Přijato. 73 zpravodaje, na základě kterého odpadá 73 a 74. Kdo je pro? Proti? Přijato. Teď 75, kdo je pro? Proti? Budeme hlasovat elektronicky. Le vote est Uzavírám hlasování přijatou. 76, na základě kterého odpadá 77, kde je pro, proti, zamítnuto. 77, kdo je pro, proti, přijato. 78, kdo je pro, proti, Přijato. 79, kdo je pro? Proti? Přijato. 80, na základě kterého odpadne 80 až 85, kdo je pro? Proti? Přijato. 86, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 87, kdo je pro? Proti? Schváleno. Ne? Ověříme elektronicky. Le vote est clôturé et l'amendement est adopté. Končím um, elektronické hlasování, bylo schváleno. 88, kdo je pro? Proti? Schváleno. 89, kdo je pro? Proti? Budeme hlasovat elektronicky. vote est clôturé et l'amendement... Hlasování je u konce. Pozměňovací návrh byl odmítnut. Pozměňovací návrh 90. Kdo je pro? Proti? Budeme hlasovat elektronicky. vody klotury. Hlasování je u konce, pozměňovací návrh byl zamítnut. 91 identický s 92. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 93. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. 94. To je identický z 95 a 96. Kdo je pro? Proti? Eh, schváleno. Eh, pozměňovací návrh 97. Kdo je pro? Identický z eh, 98. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 99. Schváleno. 100 a 102 padá. Kde je pro? proti schváleno. 102 padá a 99 a 101 jsou identické, takže my se dostáváme ke 103. Kdo je pro? Proti schváleno. 104 pozměňovací návrh eh, zpravodaje 105 a 106 padá, kde pro, proti eh, schváleno. 100 a 106, kdo je pro, proti schváleno. 107 identický se 108, kdo je pro, proti schváleno. 109 na základě kterého padá 110, kdo je pro, proti. Hlasujeme elektronicky. Hlasování je u konce, pozněvací návrh byl schválen. 111, kdo je pro? Proti? Schváleno. 112 pro? Proti? Schváleno. 113. 114 a 115 eh, v důsledku 113 padá. Kdo je pro? proti, schváleno. 116 zpravodaje. Původní 116 padá. Rozumím tomu správně? Ano, kdo je pro? Proti schváleno. 117 padá, 118 zpravodaje, 119 a 118 tedy padá, kde je pro, proti, drželi se schváleno. 120 zpravodaje, padá 120 a 121, kde je pro, proti, schváleno. 122, kde je pro, kde je proti, schváleno. 123, kdo je pro? proti, schváleno. 124, kdo je pro, proti, schváleno. 125 zpravodaje, v důsledku čehož eh, padá 125 až 127, kdo je pro, proti, schváleno. 128, identický se 129 a 130, kdo je pro, proti,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 Hlasování je u konce, pozměňovací návrh byl schválen. 133 pro, proti, schváleno. 134 pro, proti, zamítnut. 135 eh, identický se 136, kdo je pro, proti, schváleno. 137 identický se 138. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 139 identický se 140 a 141. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 142 na základě kterého padá 142 až 144, zůstává 142 zpravodaj, kdo je pro? Proti. Hlasujeme elektronicky. vote est clôturé et la... Hlasování je u konce, pozměňovací návrh byl zamítnut. 142 původní, identický se 143, kdo je pro, proti. Hlasujeme elektronicky. Hlasování je u konce. Bylo to schváleno. 144. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 145. Identický se 146. Na tomto základě padá 147. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 148. 150 padá a je identický se 148 a 149. Kdo je pro? Proti? Hlasujeme elektronicky. Hlasování je u konce, pozměňovací návrh byl zamítnut. Nyní musíme hlasovat o 150. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 151 pro? Proti? Zamítnut. 151. Omlouvám se, e, jsme u 152. Kdo je pro? Proti schváleno. 153. V návaznosti padá 154 a 155. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. Nyní budeme hlasovat o 154. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 155. Kdo je pro? Ten je identický. Dobře, takže to je tím odhlasováno. Můžeme jít na 156. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 157. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 158, kdo je pro? Proti? Schváleno. 159. V návaznosti padá 160. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 161. Kdo je pro? Proti? schváleno. 162 byl stažen. Ne, jdeme na 162, padá 163 a 164. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Dostáváme se ke 165. Kdo je pro? proti, zamítnout. 166, kdo je pro, proti, zamítnout. 167, kdo je pro, proti, zamítnout. 168, v návaznosti na to padá 169, kdo je pro, proti, Schváleno. 170, kdo je pro? Proti? Zamítnut. 171, kdo je pro? Proti? Schváleno. 172, kdo je pro? Proti? Hlasujeme elektronicky. Le vote est clôturé et l'amendement... Hlasování je u konce a pozměňovací návrh byl zamítnut. 173, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 174, kdo je pro? Proti? Schváleno. 175 byl stažen. 176 zpravodaje vede k tomu, že padá 170 6 až 178. Eh, kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. A dostáváme se ke 179. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 180. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 181 zpravodaje. Pokud bude schválen, 181 až 183 padají a zpravodaj eh, se hlásí o slovo ke svému pozměňovacímu návrhu. Děkuji. Tento pozměňovací návrh se dotýká cílu snížení skleníkových plynů, o kterých jsme již hovořili. A jde opravdu o to, abychom eh, byli v souladu v Evropské unii. V té první verzi jsme si vytyčili cíl 50% a já jsem zde zohlednil určité reakce našich členů. Dostáváme se tedy e, k cíli 30 snížení skleníkových plynů a to je zcela v souladu se směry Evropské unie a také s OSN. Děkuji. Děkuji, tím se dostáváme k hlasování o pozměňovací návrh 181 zpravodaje. Kde je pro? Kde je proti? Schváleno. Tím se dostáváme ke 184, pardon, 185, kdo je pro? Proti? schváleno. 186, návaznosti potom padá 186 až 188 a hlásí se pan zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. Zde se to týká ploch, na kterých se pěstují bioprodukty a my bychom si chtěli vytyčit cíl tom, v té první zprávě jsme strojnásobili počet bioploch nebo rozsah bioploch a e, samozřejmě je obtížné dospět k tomuto cíli, proto to bylo pouze zdvojnásobeno. A e, já bych vás chtěl upozornit na to, že tady se snažíme zareagovat na potřeby a očekávání spotřebitelů. Je to důležité pro veřejné zdraví a je to důležitá přidána hodnota pro zemědělce, e, kteří Ti, kteří učinili tato opatření, jsou na tom dnes lépe, včetně finanční situace. Děkuji. Půjdeme tedy hlasovat. Kdo si e, přeje schválit 186 pana zpravodaje? Kdo je proti? Hlasujeme elektronicky. Si c'est bien. Le vote est clôturé et l'amendement est adopté. Eh, hlasování o u konce, pozměňovací návrh byl schválen. 189 zpravodaje, eh, v důsledku toho padá 190 a 192 zpravodaj se hlásí o slovo. Děkuji. Já nebudu se příliš hlásit o slovo, ale eh, Tady jsou ty tři věci ve stejném duchu. Jde o snížení cíle pro uplatňování, používání pesticidů a i tady jsme si původně stanovili 50%. Pro některé to bylo v první fázi příliš vysoké číslo, snížili jsme to tedy na 30%. Tady samozřejmě eh, máme zdravotní cíl, eh, je to požadavek naší společnosti a eh, my tady neříkáme, že to má být zcela eliminováno, ale ten cíl jsme vytyčili na 30 snížit používání pesticidů eh, na 30 o, o 30 Kde pro, kde proti, schváleno. Passons alors au 193. 193 identické se 194, kdo je pro, proti, zamítnuto. 195 zpravodaje, původní 195 eh, v důsledku toho padá a je tady také ústní eh, kompromisní návrh a já uděluji slovo panu zpravodaji, aby nám ho objasnil. Text vidíte na obrazovce. I zde navazujeme na diskuzi eh, s panem Milanem. Milana jde o eh, dobré podmínky chovu zvířat a eh, zde samozřejmě nechceme požadovat vegetariánství za každou cenu, ale přesto nám jde o blaho zvířat a proto bychom chtěli postupně a plánovaným způsobem přikročit k ukončení nebo omezení chovu v klecích v celé Evropské unie. O něco jsme naše cíle snížili, protože já jsem eh, tady naslouchal spotřebitelům a občanům, kteří chtějí, abychom skoncovali s průmyslovým chovem do konce roku 2027 a my jsme eh, zde tedy přešli eh, k takové postupnější verzi. Děkuji. Kdo je pro pozměňovací návrh zpravodaje? Kdo je proti? Schváleno. šest je eh, identický eh, se 197 a 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 199. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 200 zpravodaje v důsledku toho padá 200 až 203. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 204 a 205 jsou stejné. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 206 zpravodaje, tím pádem to odpadá až po 209. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 210. Tak se omlouvám. Eh, už jsem o stránku dál. 209 zpravodaje. Eh, to je eh, stejné jako 210. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 211. Pro. Proti. Ověříme elektronicky. Končíme hlasování a je to schváleno. Dvěstě dvanáct zpravodaje. Tím odpadá až po 214. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 215. Stejné jako 216. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 217 a 218. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 219. Stejné jako 220 a 221. Pro? Proti? Schváleno. 222. Stejné jako 223. Pro? Proti? Schváleno. 224 pro. Proti? Zamítnuto. 225 pro. Proti? Zamítnuto. 226 a 27 stej, jsou stejné. Pro? Proti? Schváleno. A teď eh, dohromady 228 až 236 v jednom bloku pro, proti, schváleno. Dvěstě třicet sedm pro, proti, schváleno. 238 pro, proti, elektronicky. Hlasování končí a e, návrh je zamítnut. 239 pro, proti, schváleno. 240 pro, proti, zamítnuto. jedna. Tím pádem odpadá 242. Pro? Proti? Elektronicky, prosím. Končíme hlasování a návrh je zamítnut. 242 pro, proti, zamítnuto. 243 pro, proti, schváleno. 244 pro, proti, elektronicky. Končí hlasování <clears throat> a je to schváleno. 245 pro. <clears throat> Proti. Schváleno. 246 pro, proti, schváleno. 247 pro, proti, schváleno. 248 pro, proti, schváleno. 249 pro, proti, Hlasujeme elektronicky. Končíme hlasování a návrh je zamítnut. 250. Stejný jako 251 a 252. Pro? Proti? Schváleno. 253, eh, stejný jako 254 pro. Proti? Schváleno. 255 pro. Proti? Schváleno. 256 bylo stejné, takže to už je vyřízeno. 258, který je stejný jako 259, 260 a 261. Pro? Proti? Schváleno. 262 pro Proti? Schváleno. 263 pro. Proti? Elektronicky. Končíme hlasování a návrh je schválen. 264 pro, proti, schváleno. 265 zpravodaje, čímž odpadá 266 a původní 265, kdo je pro? Proti, schváleno. 267 pro. Proti. Zamítnuto. 268 pro. Proti. Schváleno. 269. Padá. 270 pro. Proti Schváleno. 271 pro. Proti. Zamítnuto. 272 pro. Proti. Elektronicky. Hlasování končí a návrh je zamítnut. 273 zpravodaje, čímž odpadá 273 až 275 a zpravodaj žádá o slovo. Ano, děkuji, pane předsedo. Tady jde o pozměňovací návrh, který se týká dobrovolných eh, podpor eh, v případě krizí. Je lepší Eh, dobrovolně zasáhnout eh, během krize spíše, než nechat působit trh. Ano, to je prostě jiná vize situace. Já chci říct, že to je opatření, které bylo účinné v době mléčné krize, i když bylo aplikováno trošku pozdě. A když se eh, řeší krize, a navrhují se řešení v době krize, tak to pak opravdu stojí hodně peněz. A další věc, kterou chci říct, je to úplně konsistentní eh, se zprávou, kterou jsme schválili eh, v červenci 2018 a také se zprávou eh, pana Blanka o volatilitě cen. Děkuji, budeme hlasovat. Kdo je pro tento návrh zpravodaje? Kdo je proti? Budeme hlasovat elektronicky. Ano, čili je to zamítnuto. tak se dostáváme k 2073 původní, které je stejné jako 274. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Návrh 275 pro proti, schváleno. 276 pro, proti, elektronicky. Eh, končíme hlasování a návrh je schválen. Návrh 277, kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 278 pro. Proti. Schváleno. 279 pro. Proti. elektronicky. Končíme hlasování a návrh je schválen. 200. 80 od zpravodaje, čímž odpadává původní 280. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 281 je staženo. Tak tedy navrhuji v jednom bloku hlasovat o návrzích 282 až 285. Pro? Proti? Schváleno. 286 pro. Proti. Elektronicky. Hlasování končí a návrh je zamítnut. 287 e, pro, proti, schváleno. 288 pro, proti, schváleno. 289 pro, proti elektronicky. Le vote est clôturé. Hlasování končí a návrh je zamítnut. 290 pro. Proti? Schváleno. 291 od zpravodaje, tím pádem odpadá původní 291 pro, proti, schváleno. 292 zpravodaje, čímž odpadá původní 292 a 93 pro, proti, schváleno. 294 pro, proti, zamítnuto. 295 pro, proti, zamítnuto. 296 zpravodaje, takže odpadá 296 a 297 původní pro, proti, Schváleno. osm pro, proti, schváleno. devět. pro, proti, elektronicky. Hlasování končí, návrh je zamítnut. Návrh 300. Pro? Proti? Elektronicky. On la parole, c'est... Hlasování končí a návrh je schválen. Návrh 301 zpravodaje, tím pádem odpává, odpadá 301 první a dávám slovo zpravodaji. Ano, děkuji. Ehm, toto je návrh, <clears throat> který se týká pojištění, což je hodně citlivé téma. Ehm, ta představa je taková, že bychom řekli, že je, pokud jde o regulaci trhu, Eh, je lepší regulovat trh, než jít přes pojištění. Uvedu příklad. Je to systém, který byl zaveden ve Spojených státech eh, z 5 miliard, což stálo, eh, pouze 0,2 miliardy se vrátily zpět zemědělcům. Vše ostatní šlo do pojišťoven. Takže ano, pojišťovny, ano, pro klimatické či hygienické katastrofy, ale pokud je o trh, tak je lepší regulovat trh než užívat pojišťovny. Je to také v souladu s tím, co jsme schválili i dříve. Děkuji vám. Hlasujeme, kdo je pro tento návrh zpravodaje. Kdo je proti? Schváleno. 302. E, pro. Proti. Zamítnuto. 303, tím pádem odpadá 304. Pro? Proti? Zamítnuto. Tedy návrh 304 pro, proti, schváleno. A teď eh, hlasujeme pro celé stanovisko. Kdo je pro? A pardon, tady máme žádost o slovo. Ano, máte slovo na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Ani nepotřebuji dvě minuty, jen několik vteřin. A chci říci, že italská delegace se domnívá, že došlo k tomu, že některé pozměvací návrhy byly přijaty eh, od zpravodaje, ze strany pravodaje a ze strany výboru, eh, ale jsou tady další otázky Eh, které přijaty nebyly. A to je důvod, proč italská delegace eh, se zdrží hlasování o celém stanovisku. Chtěl by ještě někdo další se vyjádřit před hlasováním? Ano, pane předsedo, eh, před konečným hlasováním chci požádat, aby se ověřilo hlasování o návrhu 55, 56 a 57. Eh, to bylo velice důležité hlasování, protože tam jde o eh, eh, sjednocení platby za hektar. A bylo by dobré hlasovat u těchto pozměňovacích návrhů elektronicky. Ne, ne, prosím. Hlasování skončilo a když to skončilo, tak už se k tomu nemůžeme vracet. Ještě jedna žádost o slovo je tady od pana Acopardyho. Ano, pane předsedo, eh, my eh, opravdu eh, podle toho, jak probíhalo hlasování, navrhujeme tedy hlasovat pro, kdo je pro stanovisko. Hlasujeme o celém stanovisku. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Stanovisko je schváleno širokou většinou a já blahopřeji zpravodaji i celému týmu za odvedenou práci. A nyní prosím prvního místopředsedu, aby mě vystřídal za předsednictvím a snad už bude trochu méně pozměňovacích návrhů těch dalšího. Klar, und das ist sehr, sehr, sehr, sehr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 Ah, yeah, yeah. Well, Bush is no, so he is not Yeah. Okay, okay, that's right. Yeah. Okay, uh, ladies and gentlemen. Dámy a pánové, poprosím vás, abyste se usadili. Pokud potřebujete přestávečku, tak prosím, ale my ostatní musíme pokračovat, protože před sebou máme ještě řadu stanovisek, která to ovšem nebudou tak komplikovaná a nebylo předloženo tolik pozněvacích návrhů. Dále nás čeká Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci. Spravodajem je Simo Puig i Ferrer, kterého nahradí pan Kalabuik, takže nás čeká prezentace tohoto stanoviska a já budu doufat, že jak u tohoto stanoviska, tak u nadcházejících budeme moci mít kratší úvod, tak abychom rychle a hladce proběhli všemi stanovisky. Takže začněme a poprosím vás, abyste se uklidnili. Poprosím o klid, budeme pokračovat a nyní má slovo předkladatel stanoviska, aby předložil tedy úvod nebo aby uvedl to. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Za prvé chci omluvit eh, předsedu eh, valenciánského regionu, který tady teď nemůže být, ačkoliv by si to velmi přál. A chci vám říci, že již nějakou dobu tento fond když začaly problémy s přizpůsobením se globalizaci, zejména v některých regionech, v některých průmyslových sektorech, které byly v popředí globalizace, tak samozřejmě tento fond se snažil reagovat na kritickou situaci, zejména na situaci pracujících v těchto regionech a v těchto sektorech, aby bylo možné je chránit před hrozbami, ehm, alespoň ty nejzranitelnější z nich. My jsme z regionu, které je, je jeden z těch, který nejvíce používal tento fond. A e, to znamená, že opravdu velice dobře víme, jak to funguje, e, jaká je situace. A můžeme říci, že to je nástroj, který je účinný a je velmi potřebný. E, proto samozřejmě jsme proti tomu, aby takovýto fond byl zrušen nebo byl vstřebán jinými fondy. Za druhé vám také chci říci, že Evropská komise Eh, postupuje pozitivním způsobem. Eh, my s tímto postupem souhlasíme, že jde o to více působit v oblasti prevence dříve, než problémy nastanou a již eh, předvídat, jaké situace by mohly nastat v různých sektorech či regionech. A kromě toho, jak už bylo řečeno, jsou situace odlišné v regionech i v těch sektorech a e, proto my především e, chceme větší flexibilitu, aby bylo možné reagovat na e, ty různé situace. A to jak z hlediska mechanismů, nástrojů, časových lhůt a počty případů. Taková flexibilita je nutná, protože já jsem byl v Evropském parlamentu, když se začalo diskutovat o fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Když tedy docházelo k takovým um, tranzicím, které byly velmi koncentrované a probíhalo to v mezinárodním obchodu, pak to mělo dopady na naše uh, sektory. A to myslím, že také je i v souvislosti s digitalizací, eh, s umělou inteligencí, s klimatickými změnami a s celou řadu dalších dalších eh, faktorů, které vyžadují, aby existoval účinný nástroj, eh, který navíc, jak si myslíme, musí být flexibilní. Děkuji, pane předsedo. Thank you. Thank you very... Děkuji vám. Bez dalších vystoupení se pustíme hned do pozněvacích návrhů. Pozněvací návrh jedna. Kdo je pro? Hlasujte, prosím proti, většina je pro, takže přijato, pozměňovací návrh 2, pro, hlasujte, proti, nikdo schváleno, 3, pro, děkuji, proti, přijato, 4, pro, proti, přijato, pět pro, proti, pro, přijato, šest pro, proti, většinou přijato, sedm, pokud bylo přijato, tak odpadá osmička, kdo je pro, sedmičku, nikdo proti, většina, zamítnuto, 8 pro, proti, přijato, 9 pro, proti, přijato, 10 pro, proti, většinou při, ne, za, zamítnuto, 11 pro, proti, proti mají většinu, takže zamítnuto. 12 pro. Děkuji, proti. Zamítnuto. 13 pro. Proti. Většina byla proti, takže zamítnuto. 14 pro. Proti většina proti, takže zamítnuto, 15 pro, proti, zamítnuto, 16 pro, proti, nikdo, takže přijato, 17 pro, proti, zamítnuto, 18 pro, proti, Většina byla pro, takže přijato. 19 pro. Proti. Většina byla proti, takže zamítnuto. 20 pro. Proti. Takže přijato. A nyní budeme hlasovat o celém stanovisku, kdo je pro, proti Jeden byl proti, takže velkou většinou přijato. Děkuji a blahopřeji. Pane zpravodaj, prosím, máte slovo. Já bych chtěl poděkovat vám všem za podporu. A samozřejmě chci také poděkovat eh, všem těm organizacím a útvarům, které se podílely na konzultacích a děkuji expertům, kteří nám velmi pomohli při vypracování stanoviska. Děkuji. Thank you and take our... Děkuji a pozdravte pana zpravodaje. Dobrá, pojďme dále. Další stanovisko. Zpravodajko jako je paní Ford, členka Rady hrabství Kork. Prosím, pojďte tady za náma se svým odborníkem či odbornicí. Jedná se o program pro jednotný trh. Tady máme také círka 20 pozměňovacích návrhů. OK, Madam Rap. Paní zpravodajko, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Program pro jednotný trh patří mezi největší výdobytky Evropy, který přinesl obrovské výhody evropským občanům a podnikům. Vytvořil tisíce pracovních míst, zvýšil ochranu spotřebitelů, posílil konkurenceschopnost podniků, především těch malých a středních, umožnil lidem, aby žili, pracovali a studovali, kde chtějí a zajistil účinné prosazování prvotřídních standardů a vytváření kvalitních evropských statistik, které jsou nezbytné pro rozhodování ve všech politických oblastech. Je to opravdu tedy středobod evropské politické a ekonomické integrace, která se týká půl miliardy občanů a 24 milionů firm. Díky jednotnému trhu se lidé, zboží, a služby a peníze můžou pohybovat tak, jako by byly téměř v jedné zemi. Stovky právních a byrokratických překážek volného obchodu a volného pohybu byly odstraněny a ten pohyb je hladší. Firmy následně expandovaly, Konkurence snížila ceny a dala více na volbu spotřebitelům. Jednotný trh se musí dále přizpůsobovat rychle se měnícímu světu, ve kterém vidíme novou digitální revoluci a silnější globalizaci. Nejenom na základě rozhodnutí eh, Spojeného království vystoupit z Evropské unie, což bude mít obchodní dopady a dopady na občany, Takovéto a jiné změny eh, představují velké výzvy pro jednotný trh a pro vytváření jeho pravidel jejich prosazování. Vytvářet pravidla je jedna věc, jejich efektivní prosazování je druhá. Vzhledem k tomu, že hospodářský výbor to má v popisu práce, tak jsem se soustředila i na malé a střední podniky. Ve stanovisku se ní hodně hovoří a hovoří se o výzvách, kterým čelí při přístupu k financování a k dalším přínosům jednotného trhu. Je tedy potřeba zajistit, aby evropské aktivity posílily podporu, která se poskytuje eh, vnitrostátním, což je bodě 21. Požádala jsem o další roli EEN a pomoc po malým podnikům eh, v expanzi. A ve svém stanovisku také hovořím o důležitosti ochrany spotřebitelů, a to především v oblasti finančních služeb vzhledem k tomu, že selhání v této oblasti může mít velký dopad na životy občanů. Organizace a agentury pro ochranu spotřebitelů musí mít dostatečné prostředky na to, aby mohly pracovat nezávisle pro své občany a aby měli dostatečnou podporu příslušné legislativy v členských státech. Řízení jednotného trhu je zásadní a místní a regionální orgány jsou velmi zapojeny do tohoto procesu. V našem zájmu je zajistit, aby celá politika jednotného trhu byla komplexně integrována a brala zároveň v úvahu místní okolnosti. Dívali jsme se na to v oblasti zadávání veřejných zakázek, ochrany spotřebitelů, malých a středních podniků a hospodářské soutěže. Místní a regionální a struktury jsou v té nejlepší pozici dostat se k občanům a vytvořit jednotná správní místa na místní a regionální úrovni a poskytovat informace občanům tedy blízko místa, kde žijí a pracují. Děkuji také mnohokrát za veškerou pomoc svým odborníkům. Děkuji také kolegům z EPP a svému odborníkovi Jerry Finovi a nakonec chci jenom říci, že před 25 lety byl vytvořen tento program pro jednotný trh, překonali jsme řadu překážek a lidé vítají nové svobody a příležitosti, takže máme za sebou velmi dlouhou cestu, ale musíme se i nadále zlepšovat ve fungování jednotného trhu, tak aby i nadále přinášel výhody pro naše občany, spotřebitele i podniky. Je naše povinnosti budoucím generacím předat konkurenceschopný a skutečně jednotný trh. Děkuji. Také vám děkuji, paní zpravodajko. Hlásí se někdo? Ne? Tak těšíme na pozměňovací návrhy. Začneme 1R, to je od zpravodajky, kdo je pro. Kdo je proti? Nikdo, takže přijato. Jednička odpadá, 2R od zpravodajky, kdo je pro. Děkuji, proti nikdo, takže přijato. Dvojka tady odpadá. 3. Kdo je pro? Děkuji, proti. Většina byla pro, takže přijat. Ne, prý to bylo zamítnuto, ale radši si to ověřme elektronicky. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 3. Uzavírám hlasování. 31 pro, 26 proti, takže to bylo přijato. Nyní pozněvací návrh číslo... Ne, čtyřka odpadá, protože trojka byla přijata. Takže tím pádem blokové hlasování o pětce, šestce a sedmičce. Kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Nikdo, přijato. Spravodajský pozměvací návrh 8R, kdo je pro? Děkuji, proti? Nikdo, takže přijato. Tím pádem odpadá osmička, devítka, kdo je pro? Děkuji, proti? Přijato. Desítka, kdo je pro? Děkuji, proti? Pár bylo, ale většina byla pro, takže přijato. 11 pro, Děkuji proti. Většina byla proti, takže zamítnuto. Nyní 12. R od zpravodajky, kdo je pro. Děkuji proti. Většina byla pro, takže přijato. 12 odpadá a navrhuji blokové hlasování o pozněvacích návrzích čísla 13 až 17. Je to možné? Ano, tak kdo je pro? proti, nikdo. Takže všechny byly přijaty, 13, 14, 15, 16 a 17 byly přijaty, takže pak máme 18. Kdo je pro? Proti? Přijato většinou. 19 pro? Proti? Většina byla pro, takže schváleno. Dvacítka pro. Proti. Nikdo, takže přijato. A nyní budeme hlasovat o pozměněné verzi tohoto stanoviska. Kdo je pro? Proti? Nikdo. Nikdo se nezdržel, takže přijato jednohlasně. Blahopřeji. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedající. Snažila jsem se, velmi se vám to povedlo. Tak. A nyní se pustíme do dalšího stanoviska a požádám pana místo předsedu Abramoviče, aby se tady k nám připojil, abych já se mohl přesunout do funkce zpravodaje. Ladies and gentlemen, move on with... Uh, Dámy a pánové, budeme pokračovat v našem programu a nyní eh, budeme hovořit o programu digitální Evropa pro EU 21 až 2027 a já bych chtěl vyzvat zpravodaje Marku Markula, aby nám představil své stanovisko. Děkuji všem, kteří přispěli do tohoto procesu. Profesor Donato je byl mým expertem a minulosti eh, samozřejmě probíhaly COR a eh, procesy eh, v mém kabinetu a on nám velmi pomáhal. Děkuji také dalšímu kolegovi a sekretariátu za poskytování velmi užitečných informací. Již v červenci proběhla první setkání s Evropským parlament, se spravodajem Evropského parlamentu, takže jsme tady velmi úzce spolupracovali s nejrůznějšími odborníky až po úroveň generálního ředitelství a různých pracovníků komise. Chtěl bych zdůraznit eh, některé klíčové záležitosti. Po desetiletém experimentování eh, chytrá města, digitalizovanější města vstupují do nové fáze. A ačkoliv jsou pouze jednou částí palety nástrojů, Eh, které umož, poskytuje digitalizace městům a občanům. Znamená to pro občany mnoho. Toto jsou nejmocnější, nákladově nejefektivnější dodatky eh, k souboru nástrojů ve snaze zmodernizovat aktivity ve městech. Jedním z příkladů takové aktivity, kterou jsme zahájili na základě tohoto stanoviska, kde provádíme nejrůznější politické linie, je, že eh, že existují samity pro digitalizaci měst, zmínil to také pan Lambert pozitivně ve svém úvodním projevu na dnešním plenárním zasedání. Máme tady 41 měst a starostů Ti se zapojili do tohoto samitu digitálních měst, který byl eh, zorganizován generálním ředitelstvím eh, GROW společně s TG eh, s dalšími generálními ředitelstvími. Několik slov dovolte prosím ve finštině. Chtěl bych velmi zdůraznit, že digitalizace sehrává důležitou úlohu ve snaze nalézt řešení v boji proti klimatickým změnám. A, a pokud jde o 17 eh, cílů, 17 eh, rozvojových cílů, které byly vytyčeny. Evropské podniky by měly být jakýmisi průkopníky, měly by se zhostit své zodpovědnosti a zajistit, že se zapojí i veřejný sektor. Ovšem pouze v duchu spolupráce a za vyvinutí velkého úsilí se nám podaří dospět k výsledkům. Pokud jde o digitalizaci, potřebujeme celoevropský přístup, i pokud jde o datové technologie a o přístup k know-how. Partnerství měst na lokální a regionální úrovni jsou eh, rozhodně zapotřebí, stejně jako spolupráce mezi nejrůznějšími vzdělávacími zařízeními. Celoevropská spolupráce a partnerství je alfou a omegou našeho snažení. V našem textu se zaměřujeme na kvalitu dat a také na množství těchto dat. Je to zásadní proto, abychom po celé Evropě technologický vývoj umožnili podnikům i městům. Tady bych chtěl také odkázat na mladé experty, kteří působí v této oblasti, i třeba v rámci různých startupů. Tato data, alespoň zatím, jsou veřejně přístupná. My bychom situaci dále rádi zlepšovali. Zdůrazňujeme také roli měst a regionů a požadujeme, aby sítě digitálních inovativních center byly rozšířeny a působily v Evropě plošně, tak, aby všechny regiony disponovaly takovým digitálním eh, centrem a pro udržitelný digitální rozvoj sehrávají právě tato centra klíčovou úlohu. Potřebujeme celoevropský přístup. Tímto způsobem bychom mohli podnítit rozvoj. Různá konkrétní eh, řešení naleznete v mé zprávě, například ohledně inovativních center a jejich zprávy. Tam se mohou zapojit nejrůznější zainteresované strany a mohou vytvořit společné konsorcium eh, právních osob. Musí být ale samozřejmě otevření, eh, otevřená, protože jenom to nás posune dál. Je velmi vhodné, že komise, aby Evropská komise předložila takový balíček, který podpoří eh, výzkum v digitální oblasti a inovace tak, abychom pomohli rozvoji společnosti v Evropě. Evropský parlament a rada se v tuto chvíli zamýšlejí nad eh, objemem finančních prostředků. 9,2 miliardy je eh, zatím navrhovaná částka, to je východisko, které potřebujeme, pokud chceme vylepšit konkurenceschopnost Evropy a zodpovědný přístup. Nyní bychom mohli zahájit všeobecnou rozpravu. Máme pouze jeden pozměňovací návrh, vám se, že tady vše proběhne poměrně rychle. Já jsem eh, pozměňovací návrh sám ještě vylepšil, tak aby bylo vše ještě efektivnější. Děkuji, pane zpravodaji, a nyní je čas na rozpravu. pokud eh, se někdo přeje chopit se slova. Pokud ne, pustíme se přímo do pozměňovacích návrhů. Je zde pouze jeden pozměňovací návrh, který byl předložen EKR. Eh, e Spravodaj eh, také předložil pozměňovací návrh zpravodaje. Budeme tedy hlasovat o pozměňovacím návrhu zpravodaje číslo 1. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Schváleno. Hlasujte tedy prosím o stanovisku, tak jak bylo pozměněno. Hlasujte. Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Nikdo se nezdržel. Dobře, jednomyslně schváleno. Blahopřejte zpravodaji. Stanovisko bylo schváleno. V tuto chvíli musím oznámit, že dvě stanoviska o politice pro mládeže pana Biankyho byly odloženy na zítra, stejně tak jako stanoviska, stanovisko o kosmickém programu. To je tedy dobrá zpráva, protože to znamená, že naši práci pro dnes uzavřeme. Pouze bych ještě oznámil, že rakouská delegace Eh, vás srdečně zve na rakouskou eh, recepci v atriu výboru regionu. Takže ti eh, z vás, kdo jsou ještě v sále, si v tuto chvíli již rozhodně zasloužili tuto recepci. Děkuji.